Okay. We start our meeting. Good morning, everybody. Welcome, Mr. Takže dobrý den. My vás tady vítáme na našem výboru. Máme eh, generální ředitel bude prezent, nám prezentovat z roku 2009 a budeme mít taky částky závazku, které byly proplacené na mainstreamové operační programy a technickou pomoc. A bude rovněž řešit otázku implementace pravidla N plus 2 a vydávání fondů, takže prosím, pane generální řediteli, máte slovo. Gentlemen. Děkuji, eh, pane předsedo, dámy a pánové, je mi velkou ctí a potěšením, že zde dnes před vámi mohu vystoupit. Dlouho jsem se zamýšlel nad tím, jak pojmout eh, svou prezentaci co nejlépe. Říkal jsem si, že udělám slidy se spoustou krásných čísel, ale pak jsem se dobral k tomu, že by možná bylo vhodnější, abychom si podebatovali o těch důležitých velkých číslech, o která jde, a snažili se je zasadit do určitého kontextu, do určité perspektivy. Já bych navrhl, pane předsedo, abychom pro všechny z vás zpracovali podrobnější informační materiál, kde uvidíte ta čísla podrobněji a budete je mít potom tedy ve svých složkách a, a dnes dopoledne se nebudete muset eh, zaobírat eh, příliš velkými podrobnostmi. Takže za několik dní vám pošleme krátký informační materiál, eh, kde uvidíte všechna ta čísla podrobněji. Samozřejmě eh, budeme eh, hovořit eh, i stručně o naplňování rozpočtu z minulého roku. Jak o závazcích, tak o platbách. U těch jsme na obou stranách tedy naplnili 99,9 rozpočtu. A pokud jde o provedené platby, tam jsme to prakticky překročili. To vám vysvětlím. Celková částka plateb v minulém roce, a tady hovořím mimochodem eh, pod eh, bedlivou kontrolou eh, kolegy Honka Liera, kterého bych vám teď rád představil, jenž je naším finančním ředitelem. Celkové eh, platby eh, v minulém roce dosáhly 26,7 miliard eur. Z těchto 26,7 eh, miliard eur 18,3 šlo na regionální fond a 7,1 na fond soudržnosti. Dohromady tedy asi 25,4 miliard eur. Takže 26,7 celkově a 25,4 na RDF e a Fond soudržnosti. Ten eh, zbytek jsou eh, drobnější částky pro eh, Fond Solidarity IPU PUISPu a pilotní projekty a přípravné činnosti. Nyní se blíže podívejme na těch 25,4 miliardy eur z regionálního fondu a fondu soudržnosti. Těchto 25,4 miliard eur představuje větší částku, než jsme si eh, vůbec eh, původně představovali. Asi 105% toho, co se původně v rozpočtu plánovalo. A měli jsme možnost tohle zaplatit, protože se nám podařilo převést eh, prostředky z fondu eh, sociálního do fondu regionálního. Díky tomu eh, jsme mohli vynaložit celých 25,4 miliardy eur. Na, toho, na tom je zajímavé, že z toho 7 miliard stále je navázáno na léta 2000-2006 a 18,4, opakuje 18,4 je vázáno na léta 2007 až 13. To znamená na, na nové období, na aktuální období. Podívejme se teď podrobněji na těch 18,4 miliardy. takže 18,4 na léta 2007 až 13. Asi 9 miliard z toho eh, byly zálohy. Asi si pamatujete, že v rámci balíčku hospodářské obnovy na konci roku 2008 jsme eh, rozhodli o dodatečných 6,25 miliardách eur pro všechny strukturální fondy a fond soudržnosti na rok 2009. Společně v roce 2009 jsme eh, měli nějakých 11,25 miliardy eur pro eh, strukturální fondy a fond soudržnosti, z čehož fond eh, regionální a fond soudržnosti tvořili asi 9 miliard eur. To znamená, že v minulém roce jsme už měli 9,4 miliardy eur čerstvých plateb Eh, ke kterým eh, jsme tedy dostali eh, žádosti ze členských států, které jsme mohli proplatit. To je první známka toho, že teď a čísla to tedy ukazují, že se rozbíhají programy období 2007 až 2013 i v terénu. Je to ještě zřejmější, Podíváme-li se na peníze a na žádosti, které jsme obdrželi ke konci minulého roku a které jsme již nebyli schopni proplatit, protože tam ty lhuty byly již příliš krátké. Takže proplatíme na začátku tohoto roku. Tam se dostáváme na nějaký posun 6,2 miliardy eur. Takže minulý eh, rok jsme za nové období vyplatili 9,4, 9 eh, miliard eur eh, v záloh, 9,4 miliard jsme měli žádosti a proplacení a dalších 6,2 miliard eur bylo vyžadováno loňský rok a platby probíhají od začátku tohoto roku. Tato čísla jsou po ekonomické stránce důležitá tím, že zřejmě ukazují, že v řadě regionů se eh, rozbíhá eh, implementace programů nového období plným tempem. Dovolíte-li, pane předsedo, eh, konstatoval bych, že se nám podařilo plně naplnit ten eh, balíček hospodářské obnovy. Ten měl dvě uh, stránky. Za prvé, ano, uh, uděláme prostřednictvím uh, záloh, napustíme více likvidity do členských států. A my jsme si z naší strany zkoušeli, jestli členské státy tu likviditu opravdu nějak využili. A za rok 2009 jsme schopni říci, podle informací které se nám z členských států podařilo se sbírat, že ty peníze, ano, byly použity pro dva účely, které měly být, pro které měly být použity. Za prvé předfinancování a v některých případech, co by eh, dorovnání spolufinancování v eh, těch počátečních letech. Takže to je těch 9 miliard eur eh, u regionálního fondu a fondu soudržnosti. A kromě toho mm, tady máme eh, meziplatby. Eh, za ty je třeba předkládat účet, je třeba to kontrolovat a eh, potom ta žádost přijde komisi k závěrečnému schválení. V praxi jsme byli svědky toho, že to opravdu se odpíchlo od země až ve druhé polovině roku 2009 to znamená to období 2007 až 2013. Vysvětlení proto je velice snadné. Asi si pamatujete, že v rámci balíčku hospodářské obnovy jsme prodloužili ty závěrečné platby, ty lhuty eh, pro eh, leta 2000-2006 o 6 měsíců, to znamená do června 2009. A v praxi došlo k tomu, že většina členských států a regionů využila této příležitosti, aby eh, získala maximum eh, peněz, které byly k dispozici na léta 2000 až 2006. Veškeré své zdroje napřeli v první polovině minulého roku právě na to, zatímco platby na léta 2007 až 2013 eh, zůstaly, abych tak řekl, v šuplíku. A když oni skončili v červnu eh, ten, eh, to období 2006, okamžitě eh, došlo k výchylce směrem nahoru u období 2007 až 2013. To znamená, že ti, kteří pracovali na 2000 až 2006, najednou zašli pracovat na 2007 až 2013 A najednou mohli se tedy věnovat kontrole plateb a podávání žádostí a tak dále. Tolik tedy k našemu prvnímu úkolu, to znamená co nejvíce likvidity do členských států prostřednictvím zálohových plateb. A druhá část našeho úkolu spočívala v tom, abychom se pokusili promluvit se členskými státy a přesvědčili je o tom, aby začali eh, uplatňovat tu politiku v terénu opravdu. Ze dvou důvodů. Za prvé už tam existovalo určité spoždění. Myslím si, že víceméně eh, existoval takový drobný rok eh, opoždění oproti tomu, co bychom považovali za normální. A za druhé, a to bylo ještě důležitější, byla krize. My jsme opravdu chtěli, aby se v terénu začala přijímat opatření tak, aby se v první fázi vytvořila poptávka a zároveň, aby se prováděly investice, u nich si myslíme, že by mohly být užitečné do budoucna. Někdy jim říkáme chytré investice. K tomu tedy eh, do značné míry v roce 2009 došlo. A to navzdory eh, dvěma eh, zásadním handicapům, na něž jsme naráželi. Jedním samozřejmě byla krize samotná, která v řadě členských států způsobila velké rozpočtové problémy, a tedy eh, problémy s spolufinancováním s výdajů eh, politiky soudržnosti. Musím říci, eh, že většina členských států se k tomu postavila tak, že bude co nejvíc eh, šetřit, ale poslední věc, na které budou šetřit, budou strukturální výdaje v rámci politiky soudržnosti. V, mnoze, eh, v mnoha zemích to tak bylo důležité a nám to samozřejmě pomohlo rozběhnout ty fondy. Ovšem v několika členských státech jsme nabili dojmu, že krize silně ovlivnila jejich eh, schopnost eh, spolufinancovat eh, tu národní část projektu. A můžeme říci, že v minulém roce se mnoha státům hodily ty zálohové platby na kofinancování. Potom jiný handicap, který byl v jedné nebo dvou zemích, byl, byl proticyklický program. Pamatujete si asi, že e, řada členských e, zemí udělala spousta anticyklických programů, udělala řadu anticyklických programů a to vedlo k tomu, že investice v terénu e, šli z dvou konkurujících si programů. Za prvé z toho anticyklického programu a potom z toho evropského programu. A najednou představte si, že jste starosta nějaké obce a máte dvě eh, možnosti a eh, financování a ptáte se, eh, která je snažší. Zabýváte se tím, kde jsou ty peníze k dispozici na delší dobu a na kratší dobu. A oba argumenty, nebo u obou otázek byla odpověď ve prospěch těch národních programů. A u řady zemí jsme eh, tedy zaznamenali určité váhání, kde bylo řečeno, eh, nemohli bychom eh, počkat s těmi strukturálními prostředky z fondů EU a použít ty národní prostředky nejdřív. Navzdory všem těm handicapům, které nakonec byly hm, zanedbatelnými faktory, ale byly, ten celkový výsledek, tak jak se ukazuje v číslech o výdajích na příští rok, velice dobrý. A to už se dostávám tedy eh, k poslednímu svému postřehu, se kterým bych se, eh, o který bych se s vámi chtěl podělit. Kávu, prosím. V roce 2010 prakticky všechny eh, národní a protizyklické programy eh, doběhnou ke svému konci. To tedy znamená, že od roku 2011 nelze očekávat, že bude příliš mnoho mm, národních prostředků na eh, velké deficitní utrácení. Od roku 2011 bude tedy velice důležité aby, pokud to bude možné, strukturální fondy v různých zemích zaručily minimální eh, průběžné investice v terénu. A my to považujeme tak trochu za svůj úkol a, budeme na tom pracovat během tohoto roku. Chceme zajistit, aby příští eh, rok došlo ještě k vyšším výdajům na investice v terénu prostřednictvím strukturálních fondů. Po prvním kole debat se členskými státy s kolegy v řídících orgánech jsme eh, nabili dojmu, že by se nám to mohlo podařit. A mám-li eh, být optimistou, tak jak člověk na to má právo na začátku roku, tak Eh, v roce 2011 si myslím, že dojde k navýšení našich výdajů o nějakých 25 až 30 Podaří-li se nám eh, to, mělo by to skutečný dopad. Pracujeme tedy na příslušných liních, tak, abychom členským státům a regionům pomohli rozběhnout eh, zejména ty velké projekty. A tady na základě těch nejnovějších informací, které máme k dispozici, eh, jsem větším optimistou, než bych byl před nějakými čtyřmi nebo pěti měsíci. Vidím, že všechny ty eh, investice, které jsme učinili na začátku období, jak po stránce eh, přípravy investičních projektů, tak eh, po stránce eh, zavádění kontrolních systémů, které fungovaly od samého začátku, tak v posledních měsících už konečně začínáme sbírat ovoce těchto snah. Ideální by tedy bylo, aby příští rok tedy v roce 2011, byl ještě silnější rozpočet, který eh, by potom navyšoval ta čísla až do roku 2012 a eh, takové špičky bychom eh, dosáhli z hlediska rozpočtové techniky v roce 2013. A po roce 2013 až do konce období by to klesalo. Pokud se nám to podaří, tak eh, svým způsobem bychom měli něco, co bude tedy fungovat v terénu, pokud je o politiku soudržnosti. Pane předsedo, osobně musím říci, že jsem velmi rád, že eh, jsme dostali příležitost ukázat, že ačkoliv politika soudržnosti je dlouhodobá strukturální politika, a tak to musí zůstat, bylo přesto možné společnou snahou na straně regionů, členských států i komise využít, co bylo možné v rámci strukturální politiky a zdůraznit v těchto letech některé akcenty eh, v těchto letech krize tedy. Znovu tedy bych eh, zopakoval, že celkové platby za, léta 2000, za, roku 2009, za rok 2009 bylo 26,7 miliard, z toho RDF je 25,4 a fond soudržnosti z toho 18,4 miliard spadlo na období 2007 až 2013 a z těch 18,4 9 miliard 9,4 miliard 9 miliard byly zálohy a 9,4 byly eh, mezi platby. A potom jsme měli převis 6,2 eh, miliardy eur eh, těch průběžných plateb, které doplácíme ještě letos na začátku roku a čekáme, že nárůst v roce 2010 tedy se objeví a který pomůže, pokud je hospodářský rozvoj a kterého bude třeba, pokud chceme zajistit, aby ten rozpočet eh, se eh, čerpal eh, nějakým pravidelným rytmem. Tolik tedy mým k úvodu. Tak a pokud jde o ta čísla, tak pane předsedo, samozřejmě rád vám informační podklad zašlu členu výboru. Dobrá, děkuji vám. Ano, velice vám. Děkujeme, pane generální řediteli, za vaši zajímavou prezentaci, za to, že jste se dostavil na půdu našeho výboru. A nyní chci zahájit e, rozpravu a dávám e, slovo paní Kren. Eh, děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, pane Háne. Opravdu se to dobře poslouchá na eh, začátek eh, takového neúplně snadného roku něco, co tady říkáte. Mám na vás konkrétní otázku, která mě osobně velice eh, zajímá. U starých států tam byla ta 3% hranice za poslední rok. Já jsem se chtěla zeptat, kdo používá ty eh, dané eh, prostředky. Eh, hovoří se kolikrát, že některé pěkné projekty by byly pro obce, zejména v, hospoda- v dobách hospodářské krize. A pokud já vím, v Německé eh, spolkové republice žádná spolková země nezměnila operační programy kvůli eh, eh, těmto výjimkám, o kterých jste hovořil, takže já bych se chtěl zeptat na to, jak to vypadá v praxi s těmi třemi procenty. A potom máme nějakých 53 miliard na těch sedm let na politiku soudržnosti. A vy teď říkáte, Eh, něco, eh, z čeho mě eh, vyplývá, že je to nějakých 50 miliard. A když hovoříme o 26 miliardách na rok 2007, tak kde se mílím v tom počítání? Jak se nedopočítám? Děkuji. Thank you, Director General. Děkuji. Prosím, pane generální řediteli. Děkuji vám. Takže za prvé, pokud jde o bytový sektor, tak tady jde zejména o otázky energetické účinnosti. Až do posud to využití bylo omezené, to znamená, že zatím nedosahujeme limitu 4%, který byl zaveden. A když se podíváme na diskuze v nových členských státech a také v některých starších členských zemích, třeba ve Francii, tak daleko větší, tak zatím proběhly jen velmi omezené změny v těch programech, ale mnohé členské státy nyní pracují na změnách programu, které očekáváme, ale nejsem si jist, jak rychle dosáhneme toho 4% limitu, který jsme zavedli. A vzhledem k tomu, že jsme měli naléhavé žádosti, abychom to provedli a že máme konsolidovanější, budeme mít konsolidovanější e, názor na tuto věc, tak začneme určitým drobným šetřením v členských státech, z čehož by se mělo ukázat, co se má skutečně dělat a jaké byly důvody k tomu, že se to neudělalo. Pokud jde o opatření v nových členských státech, a záměrech z některých starších členských zemí, tak zatím jsme zaznamenali v podstatě v terénu poměrně jenom malý pohyb. Pokud jde o těch 350 miliard, tam nebyla, eh, nebyla žádná chyba ve výpočtu. Když jsem hovořil o 26,7 miliardách eur, tak to byl fond soudržnosti a fond pro regionální rozvoj. A těch 350 do toho spadá také sociální fond. Ovšem, jak již jsem eh, úvodem řekl, jsme vlastně v rok ve skluzu. Čili 29 až 30 zhruba 30 jsme zatím naplnili a vynaložili. To je velmi málo. Takže i z rozpočtových důvodů. Ale zároveň také z hospodářských důvodů, a to je stejně důležité. Máme velmi pádné argumenty, které ukazují, že například teď, je, dalo by se to srovnat eh, se startem obrovského letadla, které se rozjíždí velice pomalu, ale jakmile jednou nabere rychlost, tak pak už to běží, pak už to letí. Ale co mě trochu trápí, a to jsem zatím nezmínil, něco, co se týká našich rozhovorů s členskými státy. Ano, je velký zájem o naše prostředky, a regi- ze strany regionu samozřejmě. Obrovský zájem o naše prostředky, ale můžeme se dostat do vážných problémů a nad tím se musíme opravdu zamyslet. A to je v otázce adicionality. Protože v mnoha zemích je jen málo domácích prostředků, které mohou být uvolněny přímo z, z národních rozpočtů. Oni je totiž využívají na plnění společných cílů politiky soudržnosti, ale ten zbytek to, co by k tomu měli ještě dodat v rámci adicionality, tak eh, tady celá řada problém, eh, zemí bude v důsledku krize narážet na velké problémy. Tohle je problém, který zatím není úplně akutní, ale musíme se na to připravit. Může to být něco, co se koncem tohoto programovacího období objeví jako výrazný problém to, toto kritérium i adicionality. Takže máme skvěle naplánovaný rozpočet, ale jsou i pádné ekonomické důvody k tomu, aby ty investice proběhly. Děkuji vám za vaši podrobnou odpověď, pan Gudmanis. Děkuji. já jsem zpravodajem v rozpočtovém výboru pro otázky soudržnosti. Jsem připravil otázky na komisi. Jistě zasleme stejné eh, otázky i vám. Ta situace není až tak, až tak skvělá. Mám tři dotazy. Byl bych rád, kdyby, kdybyste odpověděl, pokud nemůžete dnes, tak klidně písemně. První. Vy jste říkal 2000-2006, to byla ta původní finanční perspektiva. Ano, bylo to prodlouženo u dvou fondů, regionálního a sociálního fondu do června loňského roku. Konečná lhůta pro poskytnutí dokumentace, ale to, co jsem, k čemu jsem došel já, když jsem se podíval na všechny zemi, země, tak 3. Led, k 3. lednu letošního roku se ukázalo, že stále 1,9% těch prostředků nebylo využito, čili pět nebo miliard. Protože pokud země neposkytly dokumentaci, do konce června loňského roku už není žádná možnost proplacení. A to je vážná věc, protože ty peníze byly vyčleněny v rozpočtu a pak nepoužity. Není možné tyto prostředky přesunout do jiných fondů, takže se nabízí otázka číslo jedna. Co s těmi penězi? položil jsem tuto otázku panu dezignovanému komisaři Levandovskému. Všechny tyto prostředky jsou využívány, ať už je to fond Solidarity nebo další fondy. Ale co se s těmi prostředky stane? Bohužel, situace se nezlepšila. Druhá otázka. Řekl jste, že máme skvělý plán na rok 2009. Jenže, když se podíváme na čísla, tak opět k lednu letošnímu roku plnění všech fondů, včetně průběžných pladeb a záloh, to jsou veškeré ty, ty platby, které byly komisí proplaceny, tak vidíme jednoprocentní plnění ze strany zemí. 44% dokonce jsou ještě pod touto hranicí. Nejhorší státy pokulhávají o 300% oproti těm lepším, čili to je obrovská propast, která tady je. Když se podíváte na regionální fond, tak vidíme, že plnění je 29%. Ovšem rozdíl mezi dobrými a špatnými je 400%. A 48% zemí je pod průměrem plnění. A když se podíváme na sociální fond, tak tam eh, ten rozdíl mezi nejlépe plnícími státy a nejhůře je neuvěřitelný. 460%. Je to pětkrát horší v těch špatných státech. A vy jste říkal, že problém je spolufinancování. Ale ono je jednoduché se podívat na seznam těch zemí. A vidíme, že ty země, které neplní, žádné problémy s rozpočtem nemají nemají žádný deficit. Takže jsou tu jiné důvody, proč se to neplní. A my to musíme zanalizovat, musíme učinit nějaká opatření, jinak se to bude opakovat stejně jako v perspektivě 2000-2006. Až to skončí, peníze nebudou využity, musí být buď vráceny členskému státu, nebo použity na něco jiného. To není dobré, protože tohle je přece strukturální nástroj. Každý ví, že jak to funguje se spolufinancováním, předfinancováním a tak dále. A my pak ty peníze prostě vezmeme a dáme je na něco jiného. Třeba globalizační fond nebo něco jiného. To není systémové eh, využívání řízení fondu. A pak ještě jedna otázka, to není příliš rozpočtová otázka. Vy jste říkali, že jste skvěle plán naplnili. Ale když se podíváte na čísla z těch průběžných pladeb, tak Vidíte, že se vám podařilo vyplatit ve, za 27 dní od 3. listopadu do prosince 55% prostředků na posílení fondů soudržnosti, 37% pro sociální fond. To znamená, že takové obrovské prostředky, které komise za 27 dní vydala, tady se nabízí vážná otázka. Tak buď jste opravdu tu dokumentaci schromáždili od členských států a pak jste čekali, než to všechno budete mít pohromadě a pak jste to vyplatili, to by byl lepší případ. Ale jestliže členské státy schromáždili všechny ty e, údaje a pak vám to dali na poslední chvíli, aby se, splnil, aby se tedy naplnil ten, předtím, než skončí rozpočtový rok a vy jste to museli vyplatit, no tak to je pak velmi vážná otázka ohledně kvality, ohledně auditu a ohledně vůbec eh, platební disciplíny. Pokud nemůžete odpovědět teď, tak prosím písemně, protože tato informace je pro eh, DG, pro rozpočet. Eh, tím to také pošleme. Děkuji. Děkuji. Ano, děkuji za všechny vaše dotazy. Začnu odzadu protože myslím, že u té posledního dotazu vám mohu odpovědět okamžitě. Členské státy platí účty, které dostanou, provedou kontroly, zaplatí na úrovni eh, řídicích orgánů. Pak schromáždí všechny ty žádosti, přeskoumá se to znovu těmi certifikačními orgány, které členský stát má. Jakmile ty, ta, proběhne tato certifikace, tak členské státy nám pak eh, zašlou celou řadu různých pladeb společně jako balíček. Ty jsou pak znovu přeskoumány námi a za těch 27 dní, o kterých jste hovořil, jsme podstatě zúčtovali všechny tyto platby. Nezaznamenali jsme žádné problémy. Tam, kde jsme viděli potenciální problémy, nebo se nabízely dodatečné otázky. V těchto případech jsme neproplatili prostředky za rok 2009, ale převedli jsme to na rok 2010 a tyto případy se nyní zúčtovávají s členskými státy tak aby v momentě, kdy to proplatíme, abychom aspoň měli na základě, řekněme, dokumentační kontroly pocit, že je všechno v pořádku, ale samozřejmě pak přichází ještě další kontrolní mechanismy. Ty už musíme provést prostřednictvím inspekcí a našich auditových orgánů. Jinak máte pravdu, pokud máme míru plnění asi 30% průměrně, ne to není něco, na co bych byl pyšný. Máme roční sklus. Jistě bychom měli být dál než 30%. A to znamená, že v nadcházejících několika letech musíme vynaložit veškeré možné úsilí směřující k tomu, abychom to dohnali. A část tohoto úsilí spočívá v tom, že se velice bedlivě podíváme na situaci v členských státech a regionech, kde je míra plnění extrémně nízká, jak jste to správně zmínil. A existuje celá řada případů, u nich jsme již tento, tyto kontakty zahájili. Protože v roce 2009 to probíhalo pomaleji. Někdy se tý, jde o pouze instituční důvody, typu třeba změna vlády, přijdou noví úředníci, noví ministři, noví státní tajemníci, noví ředitele a ztratí se několik měsíců. Ale to není samozřejmě, neříkám, že to je jediný důvod. Musíme se na to podívat případ od případu, vždycky se podívat, co je za problém, proč se plní tak málo a co lze dělat, aby se to zlepšilo. aby to bylo lepší právě v těch zaostávajících zemích. A v několika případech se samozřejmě mohou objevit i celkové širší otázky politického charakteru a my musíme mít odvahu k tomu je nastolit za období 2000-2006, tak tyto peníze byly ušetřeny. Za 2000-2006, za toto programovací období, tak jsme spočítali 95%. A nemůžeme vyplatit víc, než se dostaneme na těch 95%. Takže z praktického hlediska, tam, kde jsme dosáhli 95%, tak je to zmraženo, dokud nedostaneme všechny uzavírací dokumenty. Takže můžeme to uvolnit, jakmile služby komise zanalizují definitivní implementační zprávu, budeme mít eh, deklaraci auditového orgánu a je normální, že v této fázi je tato částka zmražena a není eh, realizována, protože může být naplněna jedině až obdržíme všechny tři dokumenty. Jakmile je komise zhodnotí, zanalizuje a ověří jejich správnost, správnost údajů. Tato situace je normální, také k tomu docházelo k předchozím období. Tyto částky budou vyplaceny teprve poté, co dostaneme ty definitivní, ty závěrečné dokumenty. Už jsme některé uzavírací dokumenty obdrželi od členských států Učinili jsme nějaké uzávěrky ještě v předchozím roce a ty částky jsme pak uvolnili. Takže závěr je takový, že tato situace je běžná a to, čemu říkáme RAL, to se potom uvolní po té uzávěrce. A to je velmi vážné já nehovořím o míře plnění 95% a 5% pak doplatí komise až eh, v době závěrky. To je jasné, to chápu. Ale když se podíváte na plnění třeba u sociálního fondu a region, fond pro regionální rozvoj, tak prvnímu lednu letošního roku, ještě půl roku po definitivní lhůtě není plnění 95%, 92 nebo 93 a rozdíl mezi 95 a 92, to jsou ta 3% a já nechápu, jak můžete tyto 3% plnit, protože pokud nejsme připraveni poskytnout dokumentaci k červnu loňského roku, tak já tady nehovořím o těch 95%, to je jasné, ale ta zbývající částka k proplacení byla, byla 60 miliard, 5% to se vyplatí, vyplatí, ale u těch dvou fondů, které jsou uzavřeny, ještě pořád jsou prostředky až 4 miliardy, které nebyly proplaceny, protože plnění nebylo 95%. A na to se ptám. Takže pokusme se tu situaci vyjasnit. 95% je zúčtováno, až 95% proplatíme, 95% necháme na uzávěrku, jakmile se uzávěrka bude skončena, tak je vynaložíme. Jestliže poté zůstávají nějaké prostředky, které nebyly vynaloženy, tak ty prostě se ušetří nebo jak si, jak si propadávají. To jsou peníze, které už se znovu nepoužijí které již nevstoupí do dalších programů. Na druhé straně, jestliže máte investiční programy, které trvají déle než je 107 leté období, tak nevyhnutelně nastanou situace, kdy se objeví projekty, které nefungují. Projekty, které kdy se, když se dostaneme třeba na 99% nakonec, tak z mého osobního hlediska to nebude tak špatné. Ale my vám odpovíme písemně samozřejmě. Ale máte naprostou pravdu. Musíme dělat všechno, co můžeme, abychom se postarali, že v novém období 2007 až 2013 budou ty prostředky stejně dobře vynaloženy, tak vynaloženy tak dobře, jak jen lze. A když pak na konci období objevíme problémy, musí se řešit. Thank you very much, both of... Děkuji vám oběma. Paní Schroeder. Děkuji, pane předsedo. Já mám dvě otázky na, eh, na pány. Za prvé, vítejte. Jsem velice ráda, že nám pravidelně podáváte zprávy a doufám, že se tato vaše činnost bude e, ještě e, intenzifikovat v nadcházejícím e, roce. Pokud jde o to naplňování, tak jsem se chtěl zeptat podobně jako předřečník. Když teď obracíte tolik peněz, když najednou dojde k takovému nárůstu jak eh, se kontroluje kvalita? Pro nás je mimořádně důležité, aby se dodržovaly eh, ekologické předpisy, aby to byly trvalé udržitelné investice, aby to opravdu eh, sloužilo regionům a jejich rozvoji, aby po pěti letech zase ten podnik nezmizel, aby se neuzavřel, protože se připraví nějaká průmyslová zóna a, a už mm, nikdo nepřijde do ní. To všechno se e, stává. Jaké bezprostřední kontrolní prostředky máte k tomu, aby k něčemu takovému nedošlo, aby opravdu e, se e, bylo na poplach, když ten projekt neodpovídá kritérium, kritériím udržitelnosti? A potom druhá otázka, která jde do budoucnosti zítra, alespoň, tedy včera nám eh, eh, španělské předsednictví zde podalo zprávu o eh, skupině na vysoké úrovni, kde se hovoří o budoucnosti politiky soudržnosti. Můžete nám říci, co se zatím na té skupině projednávalo? Děkuji. Děkuji. Prosím. Děkuji. Za prvé k otázce eh, kontroly kvality eh, při tomhle objemu. V zásadě existují eh, prakticky tři typy kontroly okamžité a potom celá řada dalších kontrolních mechanismů. Takže okamžitě existuje povinnost řídícího orgánu, nebo ještě řeknu jednu věc předtím. Systém eh, sdíleného managementu, eh, který máme, eh, rozlišuje mezi dvěma typy produktů. Za prvé jsou to normální projekty, což jsou projekty do nějakých do, no, 25 až 50 milionů eur a potom takzvané velké projekty. A pokud jde o ty velké projekty, když už mají být přeloženy komisi, tak je zkoumá její služby komise, i pokud jde o jejich pokud jde o to, jestli splňují eh, legislativu společenství, ekologickou, eh, veřejné zakázky a tak podobně. Eh, ostatní projekty jsou vybírány společně hm, tedy se členskými státy, s regiony, s řídícími orgány a takže zaprvé máme kontrolní mechanismy tam, které musí provádět eh, řídící orgán, to znamená certifikační orgán, tedy, pardon, a certifikační orgán, který, již, který eh, zasílá na eh, žádosti, tak musí zkontrolovat, jestli řídící orgán udělal všechnu svoji práci a teď ještě dostáváme každý rok zprávu auditora, který musí nezávisle posoudit eh, ty jednotlivé projekty. Čili tohle jsou věci, které bychom normálně měli mít k dispozici, když eh, se eh, rozhodneme něco vyplatit. A poté máme celou řadu auditů, které provádíme sami a potom je tady ještě účetní dvůr tam eh, sledujeme dodržování předpisů. Zatím eh, se nezabýváme tedy tím, jak se projektům daří eh, v terénu. A teď už se dostávám tedy k tomu zasedání na vysoké úrovni, o které jste mluvili včera. Ano, opravdu včera došlo k tomu zasedání na vysoké úrovni. V každém případě vám podrobněji představíme eh, výsledky práce na této skupině. Katerina Martinová, která eh, tomu předsedá, by každopádně mohla eh, přijít mezi vás. Tak v první části toho jednání včera se podrobněji debatovalo o agendě 2020, o tom, jaký předseda Barroso tedy předložil členským státům a bavili jsme se o tom, do jaké míry můžeme zajistit, aby ten budoucí rámec politiky soudržnosti byl v souladu s cíly 2020. Jaký prostor manevrovací musíme nechat dotyčným zemím a regionům, nejenom aby reagovali na společné cíle, nebo mohli reagovat na společné cíle, ale aby mohli reagovat na nějaké místní problémy. Čili tam jsme se bavili na otázku, o otázce flexibility. Došlo k výměně názorů, eh, nevyvodili jsme žádné konkrétní závěry. Potom včera jsme si vyslechli eh, prezentaci eh, kolegů z Generálního ředitelství pro zaměstnanost a zemědělství. Oni nám předestřeli své vize pro eh, budoucnost eh, rozvojové politiky, což myslíme mm, už se souvisí s regionální politikou. Takže to byly takové obecnější eh, prezentace a tam se budeme muset ponořit do větších podrobností, abychom lépe pochopili, co koleg- abychom pochopili, co kolegové vlastně mysleli. A včera odpoledne jsme potom eh, s kolegy ze členských států hovořili o tom, jak lépe posuzovat výkonnost eh, naplňování té politiky už eh, během příslušného období, tak abychom neměli nějaké hodnocení po letech teprve. A tady už se tedy dostáváme k tomu, čemu se říkat kvalita projektů. Co ty projekty přinášejí, pokud je o hospodářský rozvoj, ochranu životního prostředí? naplňování ekologických předpisů EU. Čili tam jsme eh, vedli poměrně dlouhou výměnu názorů včera a pro nás to dozajista bude nebo zůstane klíčovou otázkou do budoucna. Jak tedy zajistit, aby projekty, které eh, probíhají v terénu, zejména ty eh, projekty, které neznáme eh, přímo, to znamená ne ty rozsáhlé, jak Eh, zjistit, eh, jestli to, co se v terénu děje, je opravdu uspokojivé. Eh, z té debaty vyplynulo několik myšlenek, které bych tedy rád prodebatoval ještě s kolegy, ale dovolíte-li, pokud to z tohoto nechce udělat, nechcete udělat zasedání o hodnocení, tak bychom se k tomu mohli vrátit jindy. Ovšem v zásadě jde o to, jak už během daného období zjistit, jestli eh, daná kvalita je dobrá. Prostě někdy řekneme, bylo to dobré, nebylo to tak dobré. Nicméně, co můžeme udělat tedy během nějakého období? Na tom tedy budeme muset pracovat. Děkuji vám a slova pan Albrecht. Děkuji, pane předsedo. Mám dvě eh, poznámky a dvě otázky. Eh, za prvé, eh, k tomu, co říkala Konstanc Klero. Je zřejmé, že všichni, kdo jsou eh, v kontaktu eh, s regiony, vědí, co se děje v oblasti účinného využívání energií. To je důležité a jednoduché. Pokud se změní pravidla během programovacího období a na začátku byla přísná pravidla a vyčlenování prostředků účelové a najednou eh, v polovině řekněte, řeknete, že se program změní, tak peníze jsou už přidělené, slíbené a nikdo ty programy nebude měnit, protože ty peníze by se museli někomu vzít. Různí eh, ti aktéři eh, už čekají na peníze, takže politicky nikdo neschválí i eh, velice důležité ekologické cíle, jako je energetická účinnost budov. Kde ještě najdeme další peníze? na energetickou efektivitu. Na to se musíme ptát. Měnit operační programy je politicky velice těžké. My to víme z terénu, ptáme se eh, lidí a říkáme si, eh, od koho můžeme, komu můžeme vzít ty peníze. A potom, eh, co operační programy do budoucna? Možná je víc otevřít nebo spružnit. samozřejmě účetní dvůr eh, napadne, eh, že to není kontrolovatelné, pokud eh, to nebude pevně dané. Ale to je bludný kruh. Stejně jako se členskými státy, které neutratí peníze a komise neudělá nic proti tomu, aby je neutratili. Takže otázka je úloha, otázkou je úloha komise. Buď je dohledem a potom problémy na, členské, na straně členských států, a nebo by komise měla být víc v terénu. Měla by být neaktivnější, dynamičtější, ale měla by být mít více kompetencí. Buď je to investice EU a někdo, nemůže, někdo může za její neprovedení, a nebo se to nechává na členských státech, které to neutratí a problém je, co s tím. Před pěti lety jsme se s kolegou pokoušeli navrhnout znovu použít nevyužité peníze na politiku soudržnosti recyklace. A všichni to odmítli. Rada, dokonce i komise k tomu nebyla nějak nakloněná. Takže ta metoda recyklace byla zcela zamítnutá. A proto musím říci, že jsme v kontaktu, tak musím říci, že 1,5% ve srovnání s minulostí EU je velký úspěch. Pokud to bude takhle, Dřív to bylo mnohem jinak, mnohem více. Myslím si, že eh, s tímto výborem eh, budete mít eh, ještě před sebou řadu tvrdých debat a příště bude dobré nám přinést čísla na papíře, protože my to za stolik neznáme z hlavy a chceme se položit do detailů. Takže teď otázka. Myslíte si, že finanční krize pomáhá politice soudržnosti nebo ne? To je velice důležité. Vy hovoříte o tom, že členské státy používají vlastní instrumenty. Takže teď všichni víte, všim, že to je možné. Že ne, to nemusí být jenom evropské prostředky, ale i národní prostředky samozřejmě pro soukromé nákupy nikoli, ale do budoucna se bude e, probídat reforma e, politiky soudržnosti v kontextu e, krize. A to je dobrá otázka do budoucna. Tohle není náhodou. Něco se bude muset změnit, vzhledem k eh, metodě, kterou použili členské státy. Ty s naší peníze, abychom tomu eh, řekli, oproti eh, evropským penězům. A poslední otázka, která se týká rozpočtu. Pokud budeme mít problémy dnes, budeme muset mít rozpočet na 2011, 12, 13. Budeme muset, samozřejmě naši kolegové, někteří z nás jsme i v rozpočtovém výboru, tak můžeme mít tendenci eh, ty prostředky omezit, protože když se neutratí, tak eh, to znamená, že příští rok už nebudou třeba. Takže co chce vaše generální ředitelství navrhnout u těch čísel v rozpočtu, protože pokud budeme snižovat ta čísla, jak můžeme eh, plánovat politiku soudržnosti, tak aby zůstala ve stávajících rozměrech. Dobrá, děkuji vám. Pane Anare, máte slovo. Děkuji vám. Eh, Začnu tedy eh, tou skutečnou otázkou. Pokud jde o eh, ten rozpočet, tak v zásadě šlo o dvě věci. Nejdříve se podíváme na léta 2011, 12 až 13. Tady naším plánem, naší předpovědí, samozřejmě záleží i na naší vlastní činnosti, je trvale navyšovat rozpočet až eh, dokud eh, tedy nedosáhneme toho vrcholu v roce 2013. Musíme to ovšem uspořádat tak, aby v roce 2013, kdy se dosáhneme, kdy dosáhneme eh, vrcholku, abychom nepřekonali strop finančního rámce. To znamená, musíme pracovat s regiony, se členskými státy, tak abychom zajistili, aby oni vynaložili maximální snahu teď v letech 2011 až 2013, aby byly projekty sřazené a připravené, tak abychom v nadcházejících letech mohli opravdu eh, zaznamenat nárůsty. Na rok 2011 samozřejmě už eh, na, na to teď pracujeme a říkám, budeme hovořit o nějakém 25%, 30% nárůstu. V roce 2012, 2012 eh, také, 2013 také a po roce 2013 bude ještě N plus 2 a N plus 3. Ty se sejdou u nových členských států. A po roce 2013 pravděpodobně dojde nějaké zpomalení v rámci eh, toho celkového období. Pokud to nezůstane na stejné úrovni, to ještě uvidíme. Abychom ovšem eh, dostali eh, takovýhle profil rozpočtu, potřebujeme ty projekty v terénu. A to se dostávám k té vaší druhé otázce. Pokud jde o ekonomickou krizi, tak já nevím. Já si myslím, že celkově možná bude pozitivní pro politiku soudržnosti. Ne protože by politika soudržnosti byla protikrizovou. To bychom eh, neříkali pravdu. Je to dlouhodobá strukturální politika. Nicméně eh, myslím, že v debatě se nám podařilo ukázat, že pokud dojde k nějaké nečekané krizi, tak v rámci té politiky je možné měnit eh, nějaké důrazy. A mm, to se podařilo v roce 2009. A po roce 2010 je zřejmé, že schopnost většiny členských států, eh, většiny členských států eh, provádět další deficitní financování už prostě nebude. Už nebudou peníze. A tady je ta velká výloha té sedmleté jistoty, kterou lidé mají. Ty peníze opravdu budou. A v mnoha zemích to bude důležitý eh, základ, na kterém se bude muset stavět. A je typické, že řada ministrů financí se pokusila zarezervovat ty peníze, které budou potřebovat na eh, mm, kofinancování strukturálních fondů, protože strukturální fondy samy o sobě Ty jsou důležitým ehm, investičním podnětem. A vzhledem k tomu, že jsou to investice, které chceme, aby se orientovali do budoucna, tak eh, jsou eh, zcela v souladu s našimi hlavními zastřešujícími cíly, to znamená zlepšit konkurenceschopnost, přizpůsobit se na eh, klimatickým změnám má přejít na zelenou ekonomiku, abych tak řekl. To bude udávat tón v nadcházejících letech. My chceme eh, předložit dvě sdělení. Eh, jedno se bude týkat eh, trvalé udržitelnosti a politiky soudržnosti a to druhé inovací, konkurenceschopnosti a toho, jak to váže na regionální politiku. Nyní eh, jsme stále častěji svědky toho, že řada zemí se připravuje na eh, změnu těch programů. A já musím říci, že eh, v minulém roce jsme řekli zemím, nemodifikujte programy, stačíte dalších 6 měsíců, uplatňujte programy a uvidíme později, až bude zřejmější, kam se krize ubírá. Nyní eh, tady eh, nám přichází celá řada eh, dopisů, kde se nás ptají, jestli by komise souhlasila s modifikací programu a my tomu samozřejmě se stavíme otevřeně. Samozřejmě hm, existují dobré posuny směrem k šetření energiemi, k inovacím a k zelené ekonomice. A v těch doporučeních, která dáváme členským státům a regionům, půjdeme tímto směrem. Ale eh, ještě jednou bych řekl, že musíme samozřejmě eh, uznat se vším tím, co máme k dispozici, že jsou konkrétní problémy, lokality a místa, která musíme řešit. A že regionální rozvoj nevyřešíme, pokud budeme ty problémy muset se vyřešit tyhle problémy tedy. Nebude to prostě stoprocentně jenom inovace. Bude třeba řešit i jiné věci a na to tam budeme muset nechat nějakou flexibilitu. Aspoň já to tak říkám. A samozřejmě i e, o tom budu debatovat s budoucím komisařem. Dobrá, děkuji vám. Dám slovo, dám slovo panu van Nistelrojovi. A máme tady ještě několik dalších žádostí o slovo, takže prosím, snažte se hovořit co nejstručněji. Pan Fan Nestelroj, děkuji vám, pane předsedo. Já se pokusím naplnit vaše přání a položím dva dotazy. Teda jedna, jeden dotaz a jedno doporučení. Za prvé, naše obava ohledně střednědobého hodnocení. Vy jste nám řekl, ta čísla, jaká je stávající situace, ale zároveň probíhá proces související s hodnocením a s přípravou tedy střednědobého, střednědobé zprávy. Nám se zdálo, že ten, toto střednědobé hodnocení bylo takové trošku pseudo. Nebyla to skutečná analýza. Říká se tady, ano, můžete to řešit tím, že to vezmete z jedné kategorie, dáte to do jiné kategorie a tím se to vyřeší. Ale jak vy, jakožto DG Regio, jste do tohoto procesu zapojeni? To je politická otázka. A moje doporučení by bylo, abychom eh, za parlament se chopili iniciativy a udělali si v nějaké velice důležité slyšení o výkonnosti regionální politiky, celá ta diskuze o tom, jak to probíhá a skombinovali to se setkáním s národními parlamenty o budoucnosti politiky soudržnosti. Abychom tady nediskutovali jenom v rámci Evropského parlamentu, ale abychom také diskutovali s těmi, kteří formují politiku v národních parlamentech. Tím bychom skombinovali, propojili eh, a vytvořili z toho takový víceúrovňový přístup. Čili informovat nás o probíhajícím procesu, tak, aby nebyla žádná další překvapení. To je první otázka, jestli jste ochoten toto udělat a jestli byste byl ochoten přistoupit k tomu propojení těch parlamentních aktivit. Děkuji vám. Prosím. Ano, takže pokud je o první záležitost, tak v rámci komise nyní na plné obrátky probíhá diskuze o dokumentu Europa 2020. Měli jsme konzultace se silnou účastí a já osobně jsem nesmírně potěšen, že mohu říci, že vůbec nejvýznamnější skupina, která se konzultací účastnila, byly regiony a regionální spolky, regionální asociace, a kolegové z generálního sekretariátu nás poprosili, abychom jim pomohli tím, že se budeme zabývat těmi dokumenty konzultačními z regionu a byly tam některé velice silné názory, které podtrhly význam regionu jakožto aktérů v rozvojovém procesu ve svých zemích. A také se tím zdůraznila role politiky soudržnosti jako určitého prostředku, nebo to zní příliš instrumentálně, ale jako určité politiky, jako dobrého způsobu transponování cílů a priorit – které v dokumentu Evropa 2020 jsou a jak je implementovat přímo v terénu. Tato konzultace nyní je přeskoumávána stejně jako další příspěvky členských států, podniků a celé řady dalších subjektů. A v rámci sekretariátu se z toho nyní vytváří syntéza A já očekávám, že nová komise to pak přijme velmi rychle. To znamená někdy do začátku března. Tento dokument Evropa 2020 by se pak mohl stát určitým referenčním dokumentem také pro politiku soudržnosti. Teď pokud jde o revizi rozpočtu tak někdy třeba do léta bychom mohli mít k dispozici další dokument. Ovšem příští rok bychom se mohli dostat do nějakého bodu, kdy ještě kromě všech dalších úvah o rozpočtu a finančním rámci budeme muset předložit také konkrétní údaje a konkrétní návrhy o tom, co hodláme dělat na poli našich, naší politiky. A pravděpodobně tedy budoucí komisař pan Han má velmi jasno v tom, jaká je celková architektura politiky soudržnosti. Pracujeme na tom. Pracujeme na tom společně s kolegy z DG pro rozpočet. A to v kontextu další finanční perspektivy. A také pracujeme s kolegy na otázce řízení v kontextu dokumentu Evropa 2020. je také jasné, že nakonec toho bude eh, dokument kolegia, je tam určitá možná arbitráž na té úrovni kolegia, ale samozřejmě, že pracujeme také s členskými státy a s regiony. S regiony. Oficiálně na, v rámci skupiny na vysoké úrovni, té high level group a z regiony používáme infrastrukturu eh, která se nabízí prostřednictvím regionálního, regionální kanceláře tady v Bruselu nebo regionálních kanceláří. A můj návrh. A myslím, že to bude také vlastně návrh našeho budoucího pana komisaře, který to prezentuje. Ale z mého hlediska by bylo velmi užitečné, abychom s vámi byli v těsném kontaktu. A aby to nebyla jenom skupina má několika málo lidí, kteří na tom pracují, ale my za naší stranu jsme k dispozici. Můžeme vám dodat i technické informace, můžeme provést technické analýzy, zpřístupnit vám to. To není vůbec žádný problém. A doufám, že poměrně rychle se dostaneme ke konkrétním aspektům budoucnosti. Jenom vás žádám o schovývavost my jsme se ocitli v poněkud nelehké situaci, kdy jsme měli tři skvělé komisaře, jeden je teď pryč, jeden s námi spolupracuje, pak je budoucí. A tato kontinuita vyžaduje, a to je můj další úkol, abych pr- pohovořil s panem Hánem aby bylo jasné, jaké jsou jeho osobní názory na vývoj politiky, protože on bude zodpovědný e, za tuto oblast v průběhu dalších pěti měsíců, pěti let tedy a je i na něm, aby řekl, jak tato budoucnost má vypadat. Ale já jsem přesvědčen, že on bude také nadšen a rád e, se dostaví sem e, na tu půdu parlamentu a bude diskutovat s vámi a bude s vámi pracovat na konkrétnějších aspektech politik, které jsou stejně důležité jako ta zastřešující architektura, to znamená konkrétní otázky eh, implementace této politiky. On eh, bude opravdu Eh, s radostí bude k dispozici a bude s vámi o tom hovořit. Děkuji vám za vaše zajímavé poznámky. Pan Toje, prosím. Děkuji, pane předsedo. Dnes máme na pořadu jednání eh, zprávu o roce 2009. A to visí s otázkami eh, pana Gottmandise. Rok 2009 je mimořádný, protože to je rok finanční a hospodářské krize. Ale přesto je třeba se tedy podívat na některé určité věce. Máme tady dlouhodobou perspektivu dobrá. Jaké jsou eh, tedy podmínky mm, ve světovém hospodářství? Eh, likviditní eh, past, hospodářství v pořádku, eh, státní investice. A otázka tedy je, eh, k čemu může, či může přispět regionální politika, například nějakým předsunutím nebo rychlejším eh, implementací opatření, které povedou k tomu, že se využije hospodářská kapacita. Tím se změní těžiště regionální politiky k aktivnímu přispívání policie zaměstnanosti, e, k stabilizaci e, hospodářství. Tím se budou vlastně generovat příjmy. E, a teď se bavíme o tom, že musíme změřit, změnit pravidla a doplňující prostředky, že už nebude kofinancování třeba. Než se tohle vydiskutuje, tak už doufám, že bude hospodářská krize pryč. Potřebujeme teď rychlejší pravidla, okamžitá pravidla, žádné měnění pravidel na příští 20 let. Je samozřejmě zřejmé, že eh, kofinancování zajistí, aby se nedělaly nesmyslné investice, aby eh, se do toho muselo dnes hm, vlastní financování, tak aby eh, regiony opravdu dělaly jenom to, co chtějí, aby se zabránilo tedy špatným investicím. A já bych se teď chtěl zeptat, když máme eh, krátkodobě problémy se sehnáním kofinancování, tak musíme se bavit buď my nebo členské státy o tom, eh, nebo musíme dávat k dispozici účte úvěry eh, těm daným regionům nebo na rok, aby se prostě mohlo teď jednat. Já tady vůbec nehovořím eh, o zrušení eh, spolufinancování, protože to vede ke špatným investicím, ale když chceme přispět k mm, řešení finanční krize, tak musíme jednat teď. A proto je tady otázka. Máte nějaké představy o tom, eh, že by členské státy e, dali k dispozici e, nějaké e, úvěrové prostředky rok, půl roku, tak aby ty peníze mohly téct rychleji, protože teď musíme stabilizovat. Ne za nějaké tři nebo čtyři roky. Děkuji, pane generální řediteli. Děkuji za tento dotaz. Když máme dva druhy nástrojů, které zatím existují. Za prvé jsou to zálohy, zálohové platby. Ty můžeme použít. Je to takový operační fond, který lze využít za tímto účelem. Jak jsem řekl, většina členských států je využívá. Využila je také v roce 2009 za tímto účelem, což jsme zjistili na základě rychlého šetření prostřednictvím našich eh, národních a regionálních kanceláří pak máme také tu, ten nástroj EIB, přičemž eh, tohoto úvěrového nástroje EIB využila celá řada eh, subjektů. Pro ně je do určité míry atraktivní dávat úvěry. Mít úvěry, kde vlastně jako partner jsou strukturální fondy, které jsou velmi bezpečným partnerem. To funguje. lze to použít. A myslím, že když se podíváme na kombinaci záloh a úvěrových nástrojů, tak jsem zatím nedostal žádný dopis, který by naznačoval, že tu je eh, nějaký eh, schodek nebo nějaký přebytek když se podíváme na eh, ty zálohové platby, tak ano, tady řešíme některé věci, ale celkově nebyly žádné stížnosti. A principiálně si lze těžko představit strukturální fondy bez spolufinancování. To je totiž určitá zásada, která bude zachována naprosto bez ohledu na jakékoliv cyklické ohledy i v dalším programovacím období. Děkuji vám. Paní Deli, a tím uzavřeme tuto diskuzi. Monsieur le directeur, bonjour et bienvenue. Euh, je voudrais aller dans le même... Děkuji, pane řediteli. A vítejte. Já bych se chtěla vyjádřit v tom smyslu jako pan Albright. Máme zde příklad Francie, ale chtěla bych vám připomenout, že důvod, proč eh, Francie využije 4% na obnovu bydlení, je protože administrativní orgány nežádaly změnu v operačních programech, protože tyto programy na eh, bydlení byly mobilizovány a také Fond regionálního rozvoje byl mobilizován na národní úrovni. My, pro nás je také důležité téma šetření energií. Takže moje otázka je, proč eh, regionální eh, fond nepřijme okamžitá opatření a nepodpoří členské státy, aby využili dostupných fondů do roku 2013, protože například i Německo a další státy by mohly využít tyto fondy. Proč dnes neučiníme tento krok? To je pouze taková technická rada, aby také další členské státy mohly těchto fondů využít. Já vám děkuji. A... Quand il y a, eh, quand, le, le... Tedy, co se týče této technické připomínky, je pravda, že my v roce 2009 jsme měli pochybnosti ještě předtím, než jsme vyzvali členské státy a regiony, eh, aby zahájili své programy. Proč? Protože v členských státech a v regionech se obvykle vyčkává, eh, než eh, se zahájí program. Nejprve se tedy provede změna a potom se pracuje na této změně. My si myslíme, že na základě některých mimořádných případů priorita 2000, pro rok 2009 byly programy, které byly schváleny, aby tyto programy byly eh, uskutečněny v praxi. Já si myslím, že ve většině zemí, včetně Francie, jsme měli dobré, eh, dobrou realizaci těchto programů. A nyní vidíme, je to něco přirozeného, že se již blížíme eh, datu, které někde uprostřed eh, v realizaci těchto fondů a my nyní hovoříme s regiony. Ano, tato možnost zde existuje a my chceme, aby ji využili a radíme jim to. Kromě toho zde existují určité investice, se kterými počítali regiony a které se neuskutečnily. například pro takový a takový subjekt ze strany podniků. Takže my radíme, aby využili tyto fondy, ale důvod, pro který členské státy nevyužili plně těchto fondů, je ten, že existuje mnoho členských států, hlavně mezi starými eh, členskými státy, které již mají své národní systémy, které dobře fungují a říkají, že nepotřebují využívat v tomto smyslu komunitárních fondů. Existují výjimky, jako například eh, Francie. My upozorňujeme členské státy a regiony na tento aspekt. Ale my nechceme nic nařizovat. My nemáme takové žádné pokyny nebo instrukce, vy uděláte nyní toto a toto. Takže ta možnost tu je. Myslím si, že je to dobrá možnost. A hlavně v případě členských států, které mají problémy s využitím fondů tak, jak to bylo plánováno na začátku kvůli krizi. Myslím si, že nyní vstupujeme do fáze, kdy bude docházet eh, k více změnám v programech a pracujeme na tom. Ještě nějaká otázka, ne? Tak děkuji. Děkuji vám. A nyní chci dát slovo paní Briando. Děkuji. Pane předsedo a pane generální řediteli, vítejte v našem výboru. Já mám dvě úvahy týkající se výsledku členských států, pokud jde o využívání strukturálních fondů. Já si myslím, že z národního hlediska bychom mohli využívat evropské fondy a už jsme o tom hovořili. Předtím, než se oficiálně odblokují fondy, region, který příliš dobře nevyužívá svých dotací ze strukturálních fondů, tak možná, že by tyto fondy mohly přejít do jiného regionu, který sice fondy nemá, ale využil by je dobře. To by nám přineslo výsledek členského státu, výsledek také pokud jde o plnění strukturálních fondů a zároveň by to byla sankce pro ty regiony, které by tolik nepodpořily takovou politiku a také by to odměnilo ty regiony, které by ji uplatňovaly dynamicky a účinně. Takže to je takový můj návrh, chtěla bych slyšet váš názor na něj. Druhá otázka. Evropský parlament zhruba před rokem požádal komisi, aby se zamyslela nad iniciativou, která se jmenovala Erasmus pro místní politiky. Myšlenka byla taková umožnit těmto místním politikům odcestovat do jiného regionu a tam srovnat osvědčené postupy. Proto byla také vyčleněna ehm, malá finanční částka pro rok 2009. E, jakým způsobem skončila tato iniciativa? Byl tento projekt uskutečněn skutečně? Ve Francii jsme dostali žádosti od místních politiků. A co jim mám na to odpovědět? Děkuji vám. Prosím. Já mám velmi e, složité otázky. Lépe řečeno, odpověď na ně. Pokud jde o tu první otázku, myslím si, že se potřebujeme zaměřit na toto téma. Já jsem nehovořil o situaci eh, týkající se N plus 2. Na konci roku 2009 jsme neměli příliš problémů týkajících se N plus 2. Jeden z problémů se týkal dvou konkrétních zemí, Španělska a Itálie. Nyní zahájíme postupy, ale jak jistě víte, v roce 2007 jsme měli návrh komise, a tento návrh by chtěl spojit roky 2007 a 2008, pokud jde o N plus 3, N plus 4. Já si myslím, že bychom se nad tím měli zamyslet pokud jde o další generaci programovacího období. Vy jste e, navrhla to, aby tedy tyto možnosti proběhly na národní úrovni, anebo bychom se mohli zamyslet nad tím, jestli bychom neměli prodloužit N plus 2 a změnit to na N plus 3, anebo poslední řešení by bylo takové, že jestli pokud příštích let bychom spíše nepotřebovali N plus 3 místo N plus 2, takovým způsobem bychom na začátku měli poněkud více času. Nebo další možnost by byla, že pokud zde bude taková eh, hrozba uvolnění, jestli bychom si neměli zamyslet nad tím, jak bychom měli podpořit úsilí členských států. Je to otázka, která ještě není jasná. Musí být jasné, že N plus 2 eh, nemá žádný vědecký podklad, který by dokazoval, že je to ta nejlepší možnost. Musíme také mít na paměti to, že bychom chtěli učinit následující rozdíl. Já bych řekl, že N plus 2 je složitější pro ty programy územní spolupráce, kde existuje několik přeshraničních států s různými správními kulturami, protože tam již existují rozdíly podle toho, jak se programy budou aplikovat. Takže nad tím se musíme zamyslet. Alternativa, to, co vy jste nám navrhli, já si myslím, že to je pozitivní. Pokud jde o Erasmus pro místní politiky, já nevím, jestli Juanjo by k tomu chtěl něco říci, ale my jsme zahájili studii Já jsem na počátku zanalizoval toto opatření, ale uvědomil jsem si, že je to spojeno s velkými problémy, technickými problémy. Pro náš správní systém v komisi by to byl eh, problém počítat s flexibilním systémem, jako je tento. Já nechci říci, že to není dobrý nápad, je to výborný nápad. Eh, nutí nás zamyslet se nad naším vlastním systémem. Každopádně bych vám chtěl říci, že vás o tom budu ještě informovat a písemně vám zašlu odpověď. Mezi všemi pilotními projekty a přípravnými činnostmi, které se uskutečnily, konkrétně tato z technického hlediska byla ta nejsložitější. protože z administrativního hlediska ještě nejsme připraveni a také ještě nemáme eh, dobré struktury, jako je například pro program Erasmus pro univerzitní studenty, ale každopádně je to pozitivní myšlenka a myslím si, že bychom měli pokračovat. Děkuji vám, pane generální řediteli, za ty údaje, za ta čísla, za proběhlou diskuzi a budeme se těšit na ty vaše analytické doklady, které jste zmínil. Děkuji. Jako obvykle mi bylo nesmírným potěšením. Vážení kolegové, přejdeme tedy eh, k dalšímu bodu na pořadu našeho jednání. Je tady už s námi pan Oliniček, takže mu bezprostředně předám slovo. Povedeme první výměnu názorů ke zprávě, kterou pan Oleniček zpracovává o strategii v oblasti Balckého moře a, a o roli makroregionů v budoucí eh, politice soudržnosti, takže dnes nebudeme hlasovat, dnes je to první výměna názoru. Paní państwo, chtěl... Já vám velice děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové, já bych vám chtěl představit pracovní dokument týkající se strategie Evropské unie pro oblast Baltského moře a úlohy makroregionu v budoucí politice soudržnosti. Strategie pro oblast to je první zkouška vlastně toho, že máme návrh týkající se makroregionů. S touto myšlenkou musíme zacházet jako s pilotním projektem a závěry, které vzniknou eh, z aplikace, z uskutečnění této strategie, musíme využít, abychom vytvořili novou strategii pro makroregiony v Evropské unii. Tato strategie po konzultačním postupu s členskými státy ale také s akademickými kruhy, s podnikateli a s nez, nestátními organizacemi eh, bude uskutečněn v praxi. Já si myslím, že to je první úspěch, že dáme dohromady tolik různých subjektů, abychom vytvořili projekt. Strategie je založena na čtyřech pilířích. Jejím cílem je to nejúčinnější uskutečnění komunitárních a národních politik. Tyto pilíři jsou ochrana životního prostředí, zvýšit eh, blahobyt v oblasti, eh, také zvýšit dostupnost a bezpečnost v této oblasti. Kromě těchto čtyř pilířů se musíme také zaměřit na další sociální, hospodářské, inovační eh, body, které můžeme aplikovat. Tato strategie pro makroregiony by mohla přinést integraci společnosti a občanů do oblasti, na kterou se aplikují. Výchozím bodem pro tuto strategii byl projekt a iniciativy, které již existovaly pro e, tento region v rámci toho, co je přímá spolupráce mezi členskými státy v regionu Balské moře v budoucnosti bude muset existovat strategie pro tyto makroregiony se společným cílem a po těchto cílech se budou muset schválit projekty a finanční výhled, který bude doprovázet tyto projekty. Dalším krokem pro úspěch projektu je koordinace činností v rámci toho, co jsou území, na která bude aplikována tato strategie. Kromě toho Tyto cíle se musí uskutečnit pomocí politiky soudržnosti a v budoucnu musí být také založeny na všech úkolech, které budou definovány ve strategii pro makroregiony. Jde například o společnou zemědělskou politiku, rybolov, průmysl, také výzkum a vývoj. Jde o to, abychom posílili také spolupráci se sousedními zeměmi, které nepatří do Evropské unie, ale jejich území mohou být v této oblasti, která bude definována jako makroregion, nebo které budou mít přímý dopad na makroregion uskutečnění této strategie je na členských státech, ale Evropská komise to bude koordinovat. Chtěl bych vás upozornit na to, že dnes Evropská komise nemá nezbytné eh, lidské ani finanční zdroje, aby se mohla postarat o realizaci této strategie. Bude velice důležité, aby ve zprávě, která by měla být hotová v roce 2011, aby tam bylo definováno, jaké budou problémy a nedostatky. A to by umožnilo, aby během polského předsednictví mohly být provedeny změny a vylepšení. Takovým způsobem tato strategie bude mít v budoucnu eh, lepší eh, dopad. V souvislosti s touto strategií bychom se měli zabývat eh, různorodostí hospodářství a sociálních systémů, podívat se, jaké již existují zkušenosti eh, v rozvinutých zemích. Konkrétně se podívat například na situaci skandinávských zemí, zanalizovat, jaká je situace zemí, které jsou poněkud méně rozvinuté, podívat se, jaká, jaký má tato strategie vliv na rozvoj vědy nebo vzdělání. Já si myslím, že toto je jedna z hlavních výzev do budoucna. Stejně tak bychom se měli snažit zlepšit mobilitu, protože v těchto regionech je eh, dnes jasné stárnutí obyvatelstva. Další z velkých priorit to bude hospodářský rozvoj. existují klíčové otázky pro budoucnost, to bude rozvoj a financování této strategie. Jak jsem vám již říkal, strategie pro Baltské moře vznikla během eh, plnění současného rozpočtu Evropské unie, ale existuje zvláštní rozpočet pro tuto strategii, takže zde existují pochybnosti o tom, že v budoucnu bude aplikována tato strategie pro makroregiony. Měla by mít zcela nezávislý rozpočet, jednak pro koordinaci různých činností a jednak, aby se mohly, mohla uskutečnit společná partnerství v rámci makroregionů. Tyto otázky zatím nejsou vyřešeny. Další výzva je spojena s realizací této strategie a je to téma, o kterém se dostatečně nemluví v tomto dokumentu. Je, to je téma dopravy doprava říční, námořní, ale také silniční a železniční doprava v těchto regionech. Další otázka je energetické téma. Já si myslím, že severní plynovod by neměl být pouze hypotézou, ale měli bychom to brát už jako hotovou věc. Měli bychom se zeptat, jaké budou dopady tohoto plynovodu pro celou oblast z hospodářského hlediska, ale také z hlediska bezpečnosti, jaké jsou problémy, které vzniknou. Mohou být spojeny například s dopravou, nebo bychom se měli zamyslet na přístup eh, do přístavu. Z energetického hlediska bychom také mohli využít Balt a aplikovat na něj různé obnovitelné zdroje energie. Mohli bychom využít například eh, větrnou energii v Balckém moři, ale také projekty na biomasu, využít biomasu pro výrobu energie. Další aspekt je dosah makroregionu. Tyto makroregiony musí mít jasně definované hranice jako dosud, anebo mohou být rozvolněnější a může zde být e, tato otázka neuzevřena. Protože existují některé cíle, které jsou definovány pro jeden region, ale mohou tento region i poněkud přesahovat. Například pokud jde o životní prostředí, tak tyto projekty se netýkají jenom regionu, ale i sousedních regionů. Pokud jde například o životní prostředí pro celý Balt, tam musíme zohlednit všechny země a všechny oblasti, o kterých hovoříme, pokud hovoříme o Baltském moři. I o zemích, které například ne, nespadají do makroregionu ani nepatří do Evropské unie. Dále se musíme zamyslet nad tím, jak využít zkušenosti eh, z této strategie pro Balt pro další strategie pro další makroregiony. Minulý týden v Evropském parlamentu bylo schváleno rozhodnutí pro makroregion Dunaj. Musíme se podívat na to, jak můžeme využít těchto zkušeností, zvláště proto, abychom vytvořili nové politiky soudržnosti. Děkuji vám. Máme tady zatím dva řečníky. Pan Celer, prosím. Ja, Dank, Frau Vorsitzende, und auch einen herzlichen Dank an den Berichterstatter, Herrn. Děkuji. Děkuji tedy, že jste nám představil váš pracovní dokument a že jste ho právě doplnil pomocí vašeho vystoupení. Já si myslím, že to je dobrý základ pro parlamentní práci. A v oblasti, která se týká makroregionu, já si myslím, že jste pokryl víceméně všechny otázky. Nesmíme zapomínat na to, že Balt se nacházel na druhé straně železné opony, která rozdělovala Evropu na dvě části. Na jedné straně jsme měli diktaturu a na druhé straně demokracii. To tvoří součást minulosti, když to není tak dávná minulost. Ale budoucnost je jiná. A bude jiná také pomocí rozšiřování Evropské unie, které přesáhlo železnou oponu. Proto se Balské moře změnilo na moře v Evropské unii. Žije tam celá řada národů, ale také toto moře je pro nás výzvou. Jsou s ním spojeny e, hospodářské problémy, dopravní problémy, problémy životního prostředí. Tyto otázky musíme vyřešit a náš zpravodaj se o nich také zmínil. Strategie pro makroregion pro oblast Balckého moře je strategie, e, která vzbuzuje mnoha očekávání. Nejenom komise a parlament se tímto tématem zabývaly, ale také místní subjekty byly zapojeny do společných projektů, byly organizovány společné konference, aby bylo možno vytvořit takovouto oblast v Balském moři. Pomocí této strategie pro makroregion Balské moře my zde začínáme něco neznámého. Máme zde další regiony, které se právě vypracovávají, například jde o Dunaj. A když hovoříme o politice soudržnosti a o její budoucnosti, musíme sem také zahrnout eh, makroregiony a hovořit o nich. Neměli bychom se omezit na středně eh, dlouhou perspektivu pro Baltské moře, ale měli bychom mít něco dlouhodobějšího. A samozřejmě potřebujeme také vůli ze strany členských států, aby se do této strategie zapojili. Evropském parlamentu před eh, posledními volbami došlo k rozhodnutí, abychom v tomto směru pokračovali. Já bych vám rád položil několik otázek. Například, pokud jde o spolupráci s členskými státy, které sousedí s tímto regionem a netvoří součást eh, Evropské unie. Tato oblast Balského moře bude mít eh, význam pouze tehdy, když do něj zapojíme i Rusko. Tato oblast Balského moře se týká nejenom pobřežních oblastí, ale i vnitrozemí. Měli bychom tedy posílit eh, parlamentní spolupráci s Ruskou dumou. Tato delegace by měla hovořit o úloze makroregionu pro Balské moře. Pan zpravodaj také hovořil o operativních problémech pro toto období, o kterých se již ví. Byly také zahájeny některé projekty, ale kromě těchto projektů bychom měli pokračovat. A cíle těchto projektů, těchto plánů by měly ovlivnit všechny státy, které budou tvořit součást regionu. Výsledkem této strategie by nemělo být jenom pouhé prohlášení, ale měli bychom dosáhnout i eh, hmotných výsledků. Já jsem velmi rád, že se jste se zabýval velmi realisticky tématem plynovodu v Baltském moři, tedy tématem Nord Stream. Protože to je skoro eh, Pavlovův reflex, to, že zapojujeme téma eh, Nord Stream do každé diskuse takže bychom měli zjistit, jakým způsobem bychom měli využít projektu Nord Stream pro region, aby tento projekt také mohl eh, poskytnout určitý přínos Evropské unii a makroregionu. A poslední záležitost, o které hovořil pan zpravodaj, se týkala toho, jestli makroregiony byly funkční regiony, které by se mohly vytvořit pomocí nebo prostřednictvím různých regionů, a kde bychom mohli uplatnit plodnou politiku soudržnosti. Naše budoucí práce by měla být založena na této otázce. A já skutečně doufám, že budeme moci pokračovat dál s tímto tématem. Děkuji. Děkuji vám za toto prohlášení. Jan Olbricht. Děkuji, paní. Já jsem skeptický. A pokud jde o Dunajský region v tomto kontextu, tak já bych chtěl položit potaz, otázku panu Olinčakovi, aby se vyjádřil nějak trošku, aby byl ostřejší v tom smyslu, že by eh, žádal chci jasné odpovědi, protože není potřeba samozřejmě prosazovat nějaké eh, roz, rozsáhlejší další projekty, ale když se podíváme na otázku Baltského nebo Dunajského nebo Středomorského regionu, musíme pamatovat na to, že jde o evropskou strategii. Strategii všech 27 členských států, které se rozhodnou podpořit Balcký region a chtějí k tomu poskytnout prostředky. To tež se týká Dunajského regionu. Otázka je, jaké jsou cíle Unie v kontextu 2020, jaké jsou cíle pro Balcký region například to, že chceme, aby to všechno bylo hezké, aby to fungovalo, to, je, to není žádný cíl, protože to je jasné. Otázka je jak. Jinak je to vlastně jenom určitý popis mnohostranných vztahů mezi, řekněme, desítkou tuctem států, které tam jsou. To tež se týká Dunajského regionu. Když řekneme, že tento region, že to je krá- hezké a podobně, tak to vlastně je jenom o spolupráci mezi členskými státy a role Evropské unie je omezená. Ale mě by zajímalo, co může Evropská unie dělat v těchto multilaterálních stazích mezi členskými státy. Musíme hovořit o metodách. O tom, jak ty věci dělat. A jinak Děkujeme. Paní předsedkyně, pokud máme přejít k funkčním makroregionům, musíme změnit celkou filozofii pladeb. Na úrovni členských států členské státy mohou přispívat na makroregiony finanční, finančně, ale protože jinak, jinak to nebude fungovat. Nebo musíme mít nějaké další rozpočtové linie, ale otázka je, jestli to bude pak nebude na úkor těch národních financovacích možností. Hrozí pak, že členské státy se proti tomu postaví. Čili nás zajímá, jest, když jsme se ptali budoucí komisařky, jestli podporuje další eh, nové nějaké rozpočtové linie, ona říkala, že nikoliv. Takže buď změníme přístup a z národních balíčků bychom přesunuli nějaké prostředky na makroregiony, anebo bychom nějakým způsobem zajistili do, dodatečná doplňující řešení. Ale když bychom zjistili, že balská strategie je dobrá pro cíl 3, ale pak to nemůže být 1 až 2%, ale 5 až 10%, pak by to smysl dávalo. Jinými slovy, myslím, že pan Olejničák tady nastolil velice ožehavý aspekt, protože tady nejde jenom o strategii soudržnosti, ale vůbec o všechny politiky, které spadají pod soudržnost. Nejenom soudržnost tedy, ale vztahuje se to i na další politiky. Proto já doporučuji, abychom si od, jasně odpověděli na otázku, jestli chceme politiku soudržnosti měnit, ve vztahu k baltské strategii, a nebo ne. Protože jinak baltská nebo dunajská politika zůstanou pouze symbolické. Bude to jenom symbolická spolupráce mezi členskými státy v regionu a tím to končí. Diskuse v plénu, tam se hovořilo o strategii pro Dunaj. Tam členské státy říkaly, že doufali, že budou zvláštní fondy pro uplatnění takové politiky. Tyto politiky jsou zvláště eh, důležité pro zaručení z politiky soudržnosti, takže se musíme ubírat tímto směrem. Z hlediska pilotních projektů se musí, musíme pokusit změnit eh, metody, které se budou uplatňovat, protože v celé Evropské unii, pokud zde není soudržnost politik, i když tedy budeme hovořit o makroregionech, tak se to neuskuteční, protože pokud se to bude financovat e, z vlastní kapsy, tak se nikdo nebude chtít přidat e, k tomuto projektu. Strategie e, pro Lisabon, tam už se něco uskutečnilo, ale pokud jde o bal, tak lze říci, že Evropa již ztratila několik bodů. Chtěl bych říci, že Baltské moře je velmi důležité pro všech 27 člátů. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat v první řadě zpravodaj za prezentaci. Myslím, že se tím tady nastoluje celá řada ambiciozních cílů, já s nimi souhlasím, děkuji sekretariátu za dobrou spolupráci, doufám, že tato spolupráce bude pokračovat i nadále. A za prvé k balské strategii, myslím, že je důležité, aby se neomezila pouze na Balské moře, ale na celý ten region. Myslím, že by neměla zůstat omezena jenom na příbřežní města, ale měla by být i širší. Měla by zkrátka zahrnovat celý ten členský stát, včetně vnitrozemských oblastí, protože ty jsou velice důležité z hlediska vnitrostátní lodní dopravy a možností, které to skýtá. A teď specifičtěji k bodu čtyři, kde se hovoří o budoucích výzvách. V první části se tam jasně rozlišuje mezi takzvanými novými a starými členskými státy. Já si myslím, že bychom konečně měli překonat toto rozlišování na nové a staré. A myslím si, že členské státy by neměly být kategorizovány v tom stanovisku tímto způsobem. Myslím si, že spíše bychom měli hovořit o potenciálu každého regionu a jak lze tohoto potenciálu využít, zejména z hlediska inovací a know-how. Obzvláštní pozornost chci věn, věnovat tomu, aby, ten, aby to nebylo zaměřeno jenom na eh, hrubý národní produkt. Eh, kromě toho jsou tu určité rozdíly v ve úrovni rozvoje, ale spíš bychom měli hovořit o rozdílech v rámci členských států, než ve, v jednotlivých členských státech oproti jiným členským státům. Jaké jsou výzvy? Měli bychom využívat čisté technologie, především, jak tomu mohou přispět členské státy. To je důležité za prvé z hlediska životního prostředí, za prvé z hlediska ekonomiky. A teď pokud jde o strategii, tak konkurenceschopnost regionu by měla být co největší prioritou. Je důležité hovořit o, o výzvách, které nás čekají, z, zejména v kontextu stárnutí populace a otázek dopravy zejména vnitrozemské dopravy. Pokud jde o energetiku, tak myslím, že s tím dokument nakládá poměrně dobře. Ale bylo by zajímavé tady mít ještě něco podrobnějšího. To znamená například pokrok v obnovitelných energiích. Mnoho velký potenciál pro výzkum a rozvoj v oblasti Balckého moře. V tomto dokumentu se například zmiňuje větrná energie. A, ale také je tu biomasa. Já jsem ráda, že se tady zmiňuje. V, té, v regionu je eh, mnoho lesů a to může energetický sektor využít. Takže to je důležité eh, pro regionální rozvoj význam třetích zemí. Myslím, že to se nám podařilo tady skvěle popsat. A to zvláště, když hovoříte o přínosu snadné dostupnosti, rozvíjení průmyslu v těchto oblastech, lepší spolupráce s třetími zeměmi, financování. Máme tady zástupce komise, takže se na to chci zeptat. Co hodlá komise dělat s 20 miliony? které jsou k dispozici, jak budeme řešit eh, makroregionální financování. François Alonzi. François Alonzi. Merci, madame la présidente. <coughs> Je dois vous dire d'abord... Euh, Děkuji, paní předsedkyně. Já bych vám chtěl poděkovat tedy za to, že jste nastolila takové otázky a že jsme zahájili diskusi o tom, jakým způsobem může fungovat evropský makroregion, jaké jsou jeho priority a tak dále. Myslím si, že Takovým způsobem můžeme dosáhnout racionálnější eh, ekonomické politiky v Evropské unii. Já si myslím, že nevíme, do jaké míry existuje eh, potenciál v případě těchto makroregionů a spolupráce mezi různými státy. Například takový příklad před dvěmi, dvěma měsíci námořní společnost měla problémy se sehnáním lodi, aby mohla převážet zboží mezi Korsikou a Sardinií. Ale je to něco, co nás šokovalo. Jakým způsobem my se můžeme rozvíjet, když nemáme prostředek, jakým způsobem převážet zboží z jednoho místa do druhého. Takže to jsou takové problémy, o, na, o kterých je třeba se zamyslet. A je zapotřebí přemýšlet také o tom, jakým způsobem makroregion může vyřešit takové problémy. jsem trochu zklamán, pokud jde o španělské předsednictví, protože si myslím, že švédské předsednictví bylo velmi aktivní eh, ohledně tématu Balcké moře. Je jasné, že maďarské předsednictví bude velmi aktivní, eh, pokud jde o Dunaj, a španělské předsednictví je tedy pasivnější, to jsem chtěl jenom říci. Měli bychom se snažit podpořit takové úvahy. Měli bychom také ocenit práci, která se uskutečnila pro oblast Balckého moře. A zvážit možnost využít eh, různých rozpočtů a pro budoucí politiku soudržnosti, alespoň z mého pohledu, by se komise měla pokusit z těchto makroregionů učinit jakousi osu, protože to má velký potenciál pro Evropskou unii a pro celou oblast. Jestli mohu, tak na minutu. Je, François zmínil tu středomorskou unii. To jsou, to jsou dvě rozličné věci. Středomorská unie, to je politický proces ze zhora dolu který funguje na jiném principu. Baltská strategie, Dunajská strategie, které se připravují, s, jdou opačným směrem, to znamená ze spoda vzhůru. Jsou plně v rámci, v rámci eh, politiky soudržnosti. Tudíž tyto strategie vycházejí z jiných základů. Pochopitelně, že všechno je do určité míry politický proces, ale to není ten hlavní záměr. Zatímco u Středomorské unie tam musíme mít trošku jiná očekávání. Ale samozřejmě, že je otázkou, jestli bychom se jako DG Regio DG Regi mohli eh, nějakým způsobem vyjádřit i k těm makroregionálním otázkám v tomto, eh, v tomto směru. Ale jenom jsem chtěla poukázat eh, na tuto záležitost a nyní Tomas Deutsch. Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, rád poděkoval panu Oleničakovi eh, za tu cenou práci, kterou odvedl. Já si myslím, že dokument, který máme na stole, eh, má celou řadu pozitivních aspektů. Za prvé je velice, velice přesně pojmenovává otázky. o kterých hovořil i pan Olbricht. Takže já bych rád pokračoval tímto směrem, prostě proto, že, že tímto způsobem si myslím, měl bych to říct mnohem ostřeji, Víme, že když eh, máme špatné otázky, tak můžeme získat jen špatné odpovědi, ale Ovšem zase, když člověk položí správné otázky, a pan Olejničák docela jistě má ty správné otázky, tak je um, možné udělat chybu, že na ně neodpovíme. Takže pokud člověk neodpoví na ty dobré otázky, tak ta chyba bude prostě stejně závažná, jako kdyby člověk špatně odpověděl na špatné otázky. Já si myslím, že ty otázky jsou samé o sobě velmi dobré ale jsou velmi dobře sformulované. Myslím si, že bychom nejenom měli opakovat tyto otázky, ale měli bychom přijít s nějakými odpověďmi. E, musíme přicházet s odpověďmi stejně jako komise i rada. Já e, v zásadě souhlasím s panem Olbrichtem. A jednou z klíčových otázek je, co se stane s makroregiony. I když to nebudeme řešit, tak makroregiony přetrvají. Ale otázkou je, jestli podpořit eh, tu myšlenku, nebo eh, tedy, eh, takhle otázka nestojí. Pokud je ovšem podpoříme, tak budeme ten proces muset nějak ovlivnit. Pokud budeme chtít ovlivnit ten proces nějak, podpořit je, pokud je podpoříme, tak budeme mít nějaký vliv, pokud je nic neřekneme, tak se něco stane stejně, aniž bychom to mohli jakýmkoliv způsobem ovlivnit. A v maďarštině říkáme, můžeme si dát odznak na uh, uh, sacho a říct, uh, líbí se nám to, i když s tím nic neděláme. Takže myslím si, že musíme e, přicházet s dobrými otázkami a odpovídat na ně. A za prvé, pokud Evropská unie a její hlavní instituce podpoří o, o, otázku makroregionu, tak to změní politiku soudržnosti docela eh, zásadně. A v tomto smyslu tak já bych eh, řekl ano. Někteří lidé říkají ano, nebo ne, nebo ano, ale ale eh, znovu musím říct, že musíme správně ty eh, odpovědi sformulovat. Můžeme efektivně eh, fungovat jenom, když odpovíme dobře. Takže pokud řekneme ano podpoře makroregionu, tak najednou přijde celá řada otázek, které už tady v tom dokumentu máme. Jaká je strategie financování nebo struktura makroregionu? Přicházejí ty peníze z zdrojů, které jsou pro členské státy k dispozici, jako je Evropská investiční banka nebo různé rozvojové fondy, nebo pamatujte, co se říkalo před pěti lety. Při slyšení na komisaře. Makroregiony by mohly mít novou rozpočtovou, by mohly být nové rozpočtové položky. Pokud na to odpovíme ano, tak otázkou bude, jaká bude architektura těch makroregionů. Máme Balcký region, máme Dunajský region, který se rozvíjí. Potom by tady mohly být nějaké další regiony, pokud budeme mít tři různé eh, makroregiony, které se budou zpravovat se různými způsoby, tak tomu nikdo nebude rozumět. Potom vydáme spoustu peněz na to, jak co nejlépe řídit tři typy organizací tak, aby to bylo alespoň eh, v souladu navzájem. Takže myslím si, že si musíme zvolit správné pořadí. Musíme zapřáhnout koně před eh, vůz. A eh, musíme se potom eh, zabývat tím, jak to bude fungovat. Jak aby, aby nám nevznikaly dopravní zácpy. A teď ještě k územnímu rozsahu. Jak definovat území těch regionů. V případě Baltu hovoříme o zemích, které jsou některé velké, a hovoříme jen tedy o těch částech, které eh, leží bezprostředně u moře, anebo hovoříme o celém území těch, zem, eh, těch zemí. Potom je tady otázka čtyři. Jak hodnotit makro, makroregiony a jejich fungování? Znovu, já si nemyslím, že by bylo eh, dobré je nechat fungovat eh, léta a pak si teprve uvědomit a měli bychom nějak vyhodnotit jejich fungování. Pokud řekneme jednoznačně, že podporujeme makroregiony, tak musíme specifikovat, eh, jak vyhodnotit jejich fungování. jak to promítnout do něčeho, co je srovnatelné. Tak znovu, ten dokument má celou řadu dobrých odpovědí a já bych doporučil, prosím, eh, zareagujme na ty dobré otázky. Děkuji a teď Lambert van Nistelrooy. Voorzitter, dank u wel. Ook ik eh, dank voor... Eh, děkuji, paní předsedkyně. Já to nechci tady všechno komplikovat, ale akorát bych řekl, že že jsem si přečetl eh, ten dokument a musím říct, že otázka regionální politiky je taková nekoneč, takový nekonečný příběh. Závěř, záleží na tom tématu, na eh, kohezi, na různých e, dočasných spojenstvích a tak dále. A proto už to řešíme e, tak dlouho. Makroregiony e, se řešily už v 90. letech. Je tedy dobré vzpomenout si na historii. Já to nechci komplikovat, ale Vyzval bych eh, k tomu, abychom se eh, zamysleli nad eh, konceptem teritoriální soudržnosti. Teď se to tak promítlo do principu makroregionu, ale samozřejmě existují různé přístupy k tomu, jak se k tomu postavit, ale mm, a potom můžeme obohatit debatu tímto způsobem. Já bych ovšem se eh, zaměřil na ten text, který jsme doporučili minulý týden. Politické frakce převzali nějaké klíčové odstavce nebo parametry z toho eh, dunajského makroregionu a Důležité je tedy eh, vybrat si konkrétní prvky a ty si stanovit za cíl. Je třeba se k tomu postavit progresivně. Obecně řečeno. To je informační obsah zero, naprosto. The transport committee, because transport committee is also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 Eh, je tedy zřejmé, že eh, jedině potom se dostaneme nějak, eh, někam dál. Máme urbanizované země, máme tam z nich odpa- zástavbu eh, v odpadní vody a proto potřebujeme podporovat eh, investice, které eh, udrží vodu čistou. Potom je tady blahobyt, to je centrální téma. A ten souvisí samozřejmě s tím, jak lidé v prostoru Balckého moře mohou žít tak, aby mohli výjít se svými prostředky. Musíme se shodnout na tom, jaké základní eh, eh, hospodářská odvětví musí, chceme rozvíjet v eh, prostoru Baltu. Máme tady strojírenství, stavu velkých strojů. Já jsem inženýr vzděláním. Chceme tam mít místa stavby jeřábů, lodí a tak dále, odkud bude moci okamžitě distribuovat zákazníkům. A tedy o to, jak to bude připravené. A dostupnost. Dostupnost souvisí s dopravními cestami. Dopravní cesty jsou ostatně eh, tepnami hospodářství. A proto je důležité, abychom v naší strategii také počítali s investicemi eh, ke zlepšení eh, železniční silniční i eh, vodní dopravy. A samozřejmě i pro cestovní ruch je eh, eh, dostupnost důležitým aspektem. Podívejte se na zácpy. Nějaký turista, který k, nám, k nám jede a musí stát hodiny ve frontě někde nebo v zácpě, tak se řekne, že už nikdy. Děti sedí vzadu v autě a ptají se, kdy už tam budeme. Potom je tady bezpečnost. Ta se hrává také velice důležitou roli. Když se podíváme na to, jakou úlohu eh, nebo jak hustý je provoz na eh, tomto vnitřním nebo vnitrozemském moři, skoro jako je eh, Balské moře. Už došlo k řadě obtížných situací. Víme dobře, že Ruská federace pokud jde o dopravu eh, ropy, eh, stále eh, více využívá Baltské moře. A já jsem se narodil přímo na jihu v Balského moře, 500 metrů od v moře v předních pomořanech. A já vím, že my tam eh, musíme eh, mít radový dozor, aby nám tam eh, nenajel tanker. Víme, že to by byla katastrofa. A víme, že to potom samozřejmě také ovlivňuje cestovní ruch. Takže tolik tedy několik konkrétních připomínek, které my k tomu máme. Zejména dopravní cesty jsou eh, cestou napříč Evropou kvůli eh, tomu, že eh, propojují důležité přístavy. A je zřejmé, že přes Balcké moře vede celá řada takových cest. Samozřejmě můžou se stavit mosty, ale samozřejmě se také může distribuce provádět přes moře. A proto napojení na transevropské eh, sítě je opravdu eh, v existenciální nutností pro určité oblasti Balckého moře. Já bych navrhoval z tohoto pohledu, abychom eh, strukturálně tedy abychom vybudovali určitý model financování na základě toho, co víme, Pan Olbrich tady už o tom hovořil, pan Filnestroj o tom eh, eh, hovořil, pan Olejničak taky. Musíme společně prostě přemýšlet o eh, rozvoji Balckého moře a na to potřebujeme peníze. Můžeme je vzít z různých zdrojů, abychom se dostali vpřed. A pokud to má být modelový region a potom, pokud má potom eh, takhle eh, z těch struktur, které my vytvoříme, eh, vycházet Dunajský region nebo region Středozemního moře, tak musíme být vzorem. Máme velkou odpovědnost. A ještě půjdu o krok dál. V evropském prámu můžeme, ne, nemáme nic jako územní plánování, tak jak ho známe z národního práva. Ale tady by eh, bylo dobré přivít s nějakým takovým projektem územního plánování, aby všechny ty rozdíly, které tam máme, eh, eh, když se staví ropovody nebo až když se staví nějaké terminály ropné na pobřeží, nebo když se pokládá elektrické vedení, tak kde se stanoví, tak tohle bude na ideálních místech, tohle nesmí kolidovat s našimi námořními cestami. Tady, bude, eh, tady povede elektrika, tady povede plyn, tady povede Nord Stream. To je jenom takový příklad kde budou vyhrazené oblasti pro cestovní ruch, pro uh, uh, rybolov a uh, které regiony uh, budeme chránit, kde budeme chránit životní prostředí to samozřejmě je stanoveno i národním právem, ale eh, v modelovém regionu bychom to mohli udělat na eh, té makroregionální úrovni. Děkuji za pozornost. Děkuji vám. A nakonec, než požádáme komisi o reakci, pan Gormanis. Thank you very much for giving me a possibility to speak. I, I, I would characterize all... Já bych charakterizoval tuto o záležitost velmi otevřeně. My jsme měli možnost eh, v roce 2008 jsme vlastně hostili eh, Radu Baltského moře, Baltské oblasti a diskutovali jsme také o té strategii. Pan Barroso, pan Pilbalks, tam byli také, protože se týkalo také energetiky a severního eh, moře, respektive toho plynovodu nebo ropovodu přes Litvy a, š, Litvu a Švédsko, byly tam bezpečnostní otázky. A také jsem byl na zasedání rady, kde se hovořilo o Středomorské unii. To jsou, jak tady řekla paní Hivnerová, dvě úplně odlišné věci, ale jsou tu jisté s, e, přesahy, nebo, protože je tu jedna podobná charakteristika, a to je otázka sousedních států. Ve Středomoří byl velmi silný, velmi silná záležitost, jak vlastně definovat ty státy, eh, které jsou při pobřeží a přitom nejsou v Evropské unii. A v rámci balské strategie je rovněž hodně prostoru pro státy, které nejsou členy Evropského společenství. A první problém tedy souvisí s takovou tou politikou sousedství. o politice sousedství se toho hodně říká, třeba politika východní partnerství a podobně. Hodně se mluví, ale není jasné, co s tím, jak to implementovat. Upřímně řečeno, je to nebezpečné, protože pakliže tyto makroregiony budou skutečně dosaženy, budou realizovány, tak je tu prostě jednoduchá otázka e, e, určité řevnivosti, žádlivosti protože ty státy by mohly růst velice rychle. A ta otázka je vážná. Jak to je se soudržností, jak to bude s financováním těchto věcí. Musíme být velmi upřímní. V rámci strukturálních fondů máme linii, které se říká, um, jsou to vlastně strané projekty a financuje se to z projektu soudržnosti, které se týkají ovšem více zemí. Vzhledem k tomu, že to je různá zpráva v různých zemích, tak to nefunguje příliš dobře. A když hovoříme o financování těchto regionů, tak je jasné, že asi nemyslím, že by to bylo příliš peněz navíc. Čili pokud to bude v rámci Evropské unie, tak to bude v rámci té linie eh, pro více zemí, ale nebudou to dodatečné prostředky. Za druhé, pokud hovoříme o třetích zemích, z vnížku, tak můžeme mluvit třeba o demarkaci vnější hranici, tam se používají nějaké prostředky na stanovení té hranice zeměmi, které nejsou v Evropské unii. Některé projekty Interregu financované Evropskou unii, které přesahují území Evropského společenství a musí se to analyzovat, protože by se mohlo stát, že některé, členské stát, některé státy, které nejsou na této hranici, nebudou rádi, že nějaké peníze plynou ven. A důvody jsou různé. Třeba cíl, eh, znečištěné moře, znečištěné životní prostředí, nejznečištěnější. Prostě spousta válečných lodí se tam potopila. Podobně ani na to neví, jak to dostat ven. Bezpečnost eh, námořní dopravy. Ale ještě další důvody. Třeba některé, že některé země nejsou příliš rozvinuté a byli by rádi, kdyby jim někdo pomohl. Evropské společenství a Evropská komise se na to má podílet. Protože pak je snadnější hovořit s velkými zeměmi, které třeba bilaterálně nemají tak dobré vztahy s některými státy v tomto regionu. Ale můj postoj je velmi konzervativní. Nemít nebezpeč, vystříhat se toho problému financovacího souvisejícího s decentralizací. Musíme zůstat v rámci hlavních pokynů politiky soudržnosti. Pokud jsou to projekty pro více zemí, pokud jsou zapojeny, do, tak by měly být zapojeny do stávajícího finančního systému a ne být peníze navíc. Druhá věc. 20 milionů. 20 milionů, to jsou pilotní projekty, to není, není jednoduché to utratit. Je to v rozpočtu na rok 2010, my jsme to odhlasovali, ale to, jak se ty prostředky využijí, to bude skvělý ukazatel pro ty další prostředky. A jestli to je jenom o tom, aby si každá země urvala to svoje a použila to, no tak to asi od, ostatní příliš nenatchne. Je to, je to riskantní. Já jsem to viděl na vlastní oči. Objevily se některé návrhy decentralizace, třeba v kontextu těch středomorských jižních zemí, kdyby ta pomoc nešla přímo z Evropské unie, ale z nějakého velice decentralizovaného orgánu, kde se budou účastnit na rozhodování i tyto vnější státy. To je nebezpečné. Ale dokud nebude nový model, tak. Jediné, o čem můžeme hovořit, jsou vícestranné projekty. Nesmí to být peníze navíc. A musíme zůstat v rámci stávající eh, finanční perspektivy aspoň do roku 2013, to znamená v rámci toho systému, který máme, dokud nevznikne nějaká nová logika, nový mechanismus, nový přístup. Jinak budou velké problémy, protože regiony jeden po druhém budou žádat další peníze, budou chtít, aby to byly další peníze, nové peníze. A to je, pro, to je něco, na co si musíme dát velký pozor. Jinak eh, opravdu se dostaneme do potíží. Děkuji vám. David Sweet z Tegeregio Regio za komisi. Chcete vyjasnit nějaké z těch pochybností, které tu zazněly? Zvláště pokud jde o financování. Ale děkuji. Paní předsedkyně, vždycky je mi potěšením být parlamentu a na tomto výboru hovořit o makroregionálních strategiích. Nejenom proto, že všichni rádi hovoříme o naší práci, ale také proto, že se tím dostáváme do místa, kde se často tato strategie zrodila. Myslím, že podpora parlamentu, nejenom politická podpora, ale konkrétní, pozitivní návrhy, zajímavé dotazy, doporučení, to je něco, co považujeme za nezbytné. Jsme za to velmi vděční. Jestli dovolíte, tak jenom pár slov. Chci ujistit ty z vás, kteří si myslí, že se toho moc nestalo od posledního léta, kdy se vedly diskuze v rámci Evropské rady a tak dál. Minulý týden se ve Stockholmu uskutečnilo jednání, kde jsem byl, kde se sešli národní kontaktní představitelé z osmi zemí a také jako prioritní regionální koordinátoři a to souviselo s tím akčním plánem této strategie. My jsme eh, diskutovali o všech těchto prioritních oblastech, zabývali jsme se tím, kde to funguje, kde, byly no, kde jsou nové projekty, kde jsou nějaká úzká místa, kdy jsme zatím neidentifikovali partnera v té či oné zemi, kde chybí finance. Identifikovat, kdo kde eh, se má zhostit nějakého řešení. A myslím, že to byl praktický způsob, jak přejít od slov k činům aby eh, se projekty skutečně naplňovaly. A já chci říci, že je poměrně vzácnou zkušeností vidět určitou kombinaci přístupu, řekněme, ze zhora dolů, těch eh, contact points, kteří jsou jmenováni vládou, ale také partnerů, kteří se přímo podílí na jednotlivých akcích, na jednotlivých iniciativách a že všichni společně řeší problém, problémy. Kdy peníze nejsou tím eh, jediným kritériem, to je přesně součástí té aritmetiky, jak si toho, té strategie Balckého regionu. My jsme zjistili, že řešení jsou vždycky v rámci dostupných zdrojů, zdrojů, které, které jsou k dispozici v tom regionu. Čili nejenom žádné nové prostředky, ale také žádné nové instituce, žádná nová legislativa. nešlo to o vytváření nových zákonů, nových sekretariátů. Ty zdroje už v regionu byly. Otázkou bylo všem, jak, jak způsobit, aby pracovali v určité symbioze. Komise je nadále obezřetná. Nechceme expandovat příliš rychle. Nechceme udělat celé mapy Evropy jakousi síť makroregionu, pokud se neukáže, že to je nejlepší způsob. Někteří si myslí, že ano, někteří, že ne, ale nebudeme přesvědčeni, dokud neuvidíme pozitivní výsledky z tohoto a dalších makroregionů. Mnozí z vás, kdo jste tu vyjádřili, jste řekli velmi relevantní připomínky ohledně některých potíží, kdy možná se, jak se rozpínáme, zacházíme příliš daleko, když to třeba budeme srovnávat se Středomořím, tak ono opravdu můžeme narazit na nějaké problémy, překážky. E, nechceme prostě e, běžet dřív, než se naučíme chodit. Ale chceme mít něco, co funguje, zjistit, jestli to funguje na jednom místě a než to začneme zavádět jinde. Je tu tedy otázka rozpočtu a podobně. To bude relevantní pro další finanční perspektivy, bude se to řešit do konce roku. Ale já sympatizuji s tím, že se tu řeklo, že to by to neměl být jenom další orgán, kdy se na úrovni prodáta prostě bu, budou rozdávat peníze. Spíš jde o to, abychom se vyhnuli nějakým podrobným geografickým definicím, aby to, co je potřeba udělat, se prostě dělalo bez ohledu na to, co říkají nějaká vnější pravidla. A konečně, a to je možná nejvíc kontroverzní, pokud jde o těch 20 milionů eur, které byly odhlasovány Evropským parlamentem na rozpočet 2010, komise i nadále zkoumá, jak by tyto peníze šlo nejlépe využít. A není to snadné. Proč to není snadné? Protože pokud máte nějaké prostředky, i když je to jenom 20 milionů, musíte mít určitý rámec pro jejich eh, použití. A ten rámec musí být otevřený a férový, upřímný. Musí zajistit i pro pilotní projekty dobrou návratnost eh, z perspektivy evropského daňového poplatníka. A my jsme si jistí, že tak můžeme učinit na základě toho rozpočtu, který všichni dobře znáte. Pracujeme na řešeních, existuje nadnárodní program pro Balckou oblast, to je jedna možnost. Druhá možnost, posílení severní dimenze. To je naše optimální partnerství, které používáme ve spolupráci s některými partnery, zejména Ruskem a pokud jde o Rusko, tak tam na vysoké úrovni chceme zjistit, jaké jsou problémy a překážky. Trvalo nám to dlouho, ale pracuje se na tom. Víme, že nakonec musíme přejít k činu, musíme se pohnout vpřed. Další možností je identifikace nejvhodnějších finančních institucí, které by se staly jakými si eh, trustovými držiteli, kteří by pak mohli avokovat fondy pro projekty, které nelze financovat z jiných zdrojů. Tohle všechno jsou alternativy, které zkoumáme. Je tu všem problém harmonogramu, to, že musíme ty závazky učinit do určitého data. Nemohu vám zatím říct, jaký bude definitivní výsledek, ale věřte mi, že se tím zabýváme a že řešení, které z toho vznikne, nebude jenom nějaká záplata, ale že to bude skutečný model a příklad, e, který bude možno následovat v budoucnu, až rozpočtové orgány usoudí, že čas nadešel. Doufám, že jsem tím odpověděl na většinu vašich připomínek. Jsme vám nadále k dispozici a jak říkám, je pro mne obrovským potěšením a tam se máme hovořit, ať už této skupině či bilaterálně. Děkuji vám. David, uh, we have the... Děkuji vám mnohokrát. Tak teď už eh, jsme se dobrali ke konci rozpravy. Nicméně mm, během března, během pravidelného eh, zasedání, eh, se budeme bavit o návrhu zprávy, ale jestli se k tomu chcete ještě, pane Oleníčku, vyjádřit, tak prosím. Bardzo děkuji, paní przewodnicząca, Děkuji państwu za úvahu. Já vám velice děkuji, paní předsedkyně, a děkuji všem za vaše komentáře, za vaše návrhy. Co se mého názoru týče, já bych vám chtěl říci, že příznivě pohlížím na to, aby se rozvíjela politika makroregionů spolupráce a abychom mohli společně definovat cíle. Tyto cíle by měly zohlednit nejenom potřeby, které by se týkaly dosahu těchto regionů, ale také všechno, co se týče finančního, finančních dotací. Takže jakým způsobem můžeme vyřešit tyto finanční potřeby. Jestli pomocí vnitrostátních rozpočtů, ale se spoluprací a s koordinací, abychom definovali preference, pokud jde o rozpočty přidělené Evropskou unii pro různé členské státy. A pokud tyto cíle, tyto makroregiony budeme Eh, mít jako prioritní téma, protože zatím tomu tak není. A dále si musíme říci, co se bude dít se spolufinancováním, zvláště jestli si řekneme, že toto spolufinancování bude na základě dalšího eh, rozpočtu, dodatečného rozpočtu Evropské unie. Myslím si, že by to mělo být společným úkolem, abychom také hledali vnější fondy, například eh, od Světové banky, nebo pokud to bude investice různých finančních institucí, eh, které fungují v rámci EU. Existují zde mnohé otázky, souhlasím s tím, ale společně se na ně pokusíme odpovědět, abychom tak mohli definovat, jaký bude názor Evropského parlamentu na tento společný úkol. Dnes je rozšíření Evropské unie hotovou věcí. Musíme se tedy zamyslet, jak uskutečnit tyto společné úkoly, hlavně když mluvíme o úkolech, které přesahují současné hranice Evropské unie. Děkuji vám. Eh, ještě bych přesto eh, dodala k něčemu, něco k tomu, co říkáte. Myslím si, že v březnu eh, budeme muset velice konkrétně říci, jak vidíme tu strategii eh, eh, regionální politiky konkrétně. Předpokládám, že nový komisař velice pravděpodobně se do, na se podíváme do tedy se na to začne se do toho pustí podrobně my můžeme čekat a potom eh, teprve reflektovat něco ve zprávě pana Olejničeka. Takže v zásadě máme dvě možnosti. Buď můžeme říci, že tento typ makroregionální politiky by mohl se formálně stát toho stát částí toho, té nadnárodní politiky. Dneska je to 13 zón. Samozřejmě vytvářejí se eh, spolu se členskými státy. V zásadě je to přístup ze zhora dolů. A myslím, že bychom tedy mohli mít jiný přístup. Více přístup ze spora nahoru a mohli bychom eh, povzbudit komise, aby vyjednávala s regiony o těch funkčních oblastech, které které, které možná budeme muset později tedy řešit, čili by to byly sdílené problémy, které si vyžádají e, sdílení nadnárodní, nadnárodní které si vyžádají nějaký nadnárodní přístup, a nebo zcela výjimečně bychom mohli vést iniciativy e, ze spora nahoru e, v konkrétních věcech, které některé regiony budou chtít. To by byla taková forma spolupráce, velice hlubší, velice konkrétní. Ovšem eh, výjimečně pro eh, některé, některá specifická teritoria a otázky. Pravděpodobně v březnu eh, budeme muset se rozhodnout, jestli tedy jít v před s těmito doporučeními nebo ne. Potom jsem byla pozvána do Ulmu, jsem vám chtěla říci, kde bude akce k Dunajské strategii. Já tam budu přednášet závěrečný projev na závěrečném zasedání, takže eh, se pohybujeme. Komisář členské státy se pohybují. Účastníme se tady dalšího pilotního projektu a tou je, tím je Dunajská strategie. Není-li další připomínek, tak děkuji panu Olejničakovi. Rozpravu povedeme v březnu a pokud vím, tak eh, jste vyzval kolegy, aby eh, se s vámi neformálně podělili o své připomínky až budete pracovat na té závěrečné verzi. A teď eh, se dostáváme k závěrečné verzi a sice výměna k zprávě Lamberta van Nistelrooye o synergiích mezi výzkumem a politikou soudržnosti. Lamberte, eh, eh, prosím, eh, uveď to. Máš slovo. Děkuji. Paní předsedkyně? Jenom abychom nedebatovali po druhé o nějakém pracovním dokumentu, abych vás prostě informoval o tom, kam jsme se posunuli. doladění této zprávy. Týká se to i jak nařízení e- o ERDF a tak o e, sedmém rámcovém programu a SZP. My všichni víme, že se to týká implementace stávajících programů. Nicméně tohle má velice jasné právní pozadí. A nyní se musíme zabývat implementací a zjišťovat, jak doporučit více synergii v obou oblastech. A s těmito tituly, s těmito obsahem jsme tedy oslovili kolegy z výboru ITRE. Tento výbor má plné kompetence, pokud jde o obsah SIPu a silného rámcového programu programu tedy pro malé a střední podniky. A my jsme museli vymyslet, jak spolupracovat. A teď vás mohu informovat, to bude asi ta nejpodstatnější informace, že že po vyjednávání jsme se dohodli, že podle pravidla 50 eh, jednacího řádu budeme mít eh, Eh, proceduru podle eh, asoci- pro eh, asociovaný výbor. A já vám to jenom přečtu a potom to dostanete na papíře. Pokud je o kompetence jednoho výboru, toho druhého výboru a co to je sdílný výbor. Regi a ITRE se dohodli na následujícím rozdělení kompetencí. V souladu s pravidly a uznávající eh, cíle eh, výzkumné politiky by měly být eh, rovnoprávné. Kompetence RGI jsou doporučovat dopo, a analyzovat doporučení v oblasti regionální politiky, analyzovat doporučení a přicházet s doporučeními v oblasti sociální mm, soudržnosti a sedmý rámcový výzkumný program a jeho souvislosti eh, s programem eh, inovací a konkurenceschopnosti. ITRE má kompetence analyzovat a přicházet s doporučeními, eh, které se týkají výzkumné politiky a rámcového sedmého programu ASIPu. Potom společné kompetence jsou analyzovat a doporučovat v oblasti koordinace výzkumné politiky a politiky soudržnosti. Čili tohle my eh, jsme si velice otevřeně eh, takhle rozdělili. To znamená, že ITRE je teď na stejné úrovni, eh, řekněme, v tomto přístupu oni. Jmenovali zpravodaje, pana Markakise. My jsme se dohodli tady na postupu a znamená to, že můj návrh bude brzo předložen a bude projednán na našem zasedání eh, výboru v eh, březnu a hlasovat se bude v dubnu 26. a 27. Výbor ITRE bude eh, projednávat ten návrh stanoviska v únoru a bude hlasovat 17. a 18. března. Čili já vás neinformuji dnes obsahově, ale v zásadě o tom, že doufám, že to takhle uspořádané bude fungovat fungovat. Po eh, té práci na obou výborech budeme mít tedy, eh, doufejme, společné stanovisko, eh, díky kterému se dostaneme dále v té debatě. A ty peníze na jednotlivé programy tedy bude zřejmé, kam je dát do budoucna. Pokud my budeme říkat, že my jsme nejlepší a mm, ITRA budou říkat, že e, jsou nejlepší, tak e, se nikdy nedohodneme. Doufejme, že v dubnu, nejpozději v květnu, budeme mít společný základ pro to, abychom mohli vést další politickou debatu. budete se chtít více dovědět o pravidlu 50 a o tom, jak to přesně funguje, tak vám můžeme poslat eh, tu celou dohodu za několik dní. A omlouvám se eh, za to, že jsem to takhle dlouho popisoval. Dobrá, tak teď máme jenom jednoho uh, řečníka. A pokud chcete ještě někdo se zeptat, tak nám uh, řekněte Elizabeth Schroeder. Uh, ano, Lamberte tak eh, samozřejmě hm, teď už je eh, zřejmé, že, ta, eh, že, že, že jméno té zprávy hm, je opodstatně složité. Mně by také bývalo zajímalo, kdybychom se zabývali tím, co ten rámcový program pro výzkum má udělat, abychom se dostali dále v politice soudržnosti. Já bych to nechtěl nechávat ITRE. Já si myslím, že ta kompetence má zůstat na našem výboru. Nicméně eh, tu tabulku bychom si ještě měli jednou projít a eh, podívat se, jestli v souvislosti s otázkou, kam eh, má být výzkum a tak dále, kam má přijít výzkum, jestli to není také naše kompetence. Takže i já nejsem úplně spokojená s tím, co bylo právě představeno. Nicméně vypadá to, že už se s tím asi nedá nic dělat. No, no dobře. Potom je tady druhá otázka. Co eh, chceme dostat z té zprávy? To se mi zdá eh, podstatné v souvislosti eh, s obdobím navazujícím po roce 2013. Já si myslím, že bychom si tuto otázku měli klást, jestli účelová vázanost něco přinesla, Všichni ji znají samozřejmě, ale je to ta správná metoda? Za druhé, eh, jak jsou stanoveny cíle? To znamená, jaké typy výzkumu, jaké typy strategií chceme, jak se to váže na Evropu 2020. To znamená, že i v té podpůrné strategii, eh, nebo v té vědecké strategii, výzkumné strategii eh, si to musíme znovu rozmyslet. Například v Braniborsku se teď debatuje o tom, jestli zachovat eh, uhelný průmysl, což naší zemi vůbec neslouží, ale dělá to z ní dlouhodobě poušť, tak si říkám, jestli ty peníze jsou dobře investované. Nechceme tedy nějak něco specifikovat, eh, řekneme, že chceme trvalé udržitelný rozvoj regionu a proto tedy chceme eh, i příslušný výzkum a vývoj. Proto si myslím, že by to tam mělo být nějak nasměrované, nějak laděné. A potom je otázkou, co budeme financovat, jestli budeme financovat všechen výzkum nebo jenom výzkum zaměřený na budoucnost. A tady si také myslím, že je důležitá otázka, jakou roli hraje regionální politika v tom, aby, ta, eh, aby byla, byl vytvořen základ pro centra excelence. kde jsou lidé, kteří mají pracovat v těchto centrech a za jakých podmínek je můžeme najmout. Takže prostě buď řekneme nějaké najmeme, anebo uh, si je vzděláme naopak. A ta otázka a e, tam vlastně v tom dokumentu tam vůbec není zastoupena. Já si myslím, že tam by se ale měla doplnit. A myslím si, že náš obecný úmysl, že eh, tam má být ekologický, ekonomický i sociální rozměr, to je eh, eh, budoucnost inovativního regionu, regionu s centry excelence. Tak to by tam mělo být zastoupeno silněji, tento aspekt. Děkuji. Gurakis. Děkuji, pan Angurakis. Děkuji. Já bych chtěl eh, učinit krátkou připomínku v souvislosti s tím, co bylo řečeno. Já si myslím, že náš cíl není jasně stanoven. Čeho chceme dosáhnout? Já mám pocit, že centra eh, par excellence v regionech, které využívají eh, prostředků z výzkumných programů nevedou vždy ke konvergenci v regionech. Při nejmenším kritéria, která jsme stanovili prozatím, tak nám nepomáhají toho dosáhnout. Dle mého názoru bychom potřebovali taková kritéria, která by propojila výzkum, který je prováděn v regionu s regionální výrobou. Takovým způsobem bychom dosáhli toho, aby postupně výzkum přinesl také eh, rozvoj do daného regionu. Když se podíváme na stranu číslo 4, tam je zmíněn cíl, což je konkurenceschopnost regionu pomocí inovací a výzkumu. My bychom měli podpořit regionu, regiony, aby byly konkurenceschopné a zjistit, jaké z nich budou mít ty nejlepší podmínky pro centra par excellence pro výzkumná střediska. Už máme nějaké případy, zvláště v těch nejrozvinutějších zemích západní Evropy. Víme, že to nutně nespůsobí konvergenci a rozvoj v regionech. Měli bychom si vyjasnit tyto body. Protože jinak si komise bude myslet, že budeme chtít získat fondy z jejich programu, ale nedosáhneme ničeho, pokud budeme sledovat tento cíl. Další věc. Výzkumné programy musí reagovat na potřeby regionů, na potřeby pracujících zemědělců a dalších. A já se obávám, že v obecném rámcovém programu komise se tomu, tak, se tomu neděje. Děkuji. Eh, Děkuji, paní předsedkyně, kolegyně a kolegové. Já eh, nezdílím kritiku paní Schröder. Já si myslím eh, konkrétně, že neexistuje alternativa. Téma výzkum a inovace je třeba projednávat společně s kolegy v ITRE. Otázkou je, k jakým výsledkům potom dojdeme. Na to si musíme počkat. Ovšem o tomto tématu je třeba diskutovat interdisciplinárně. A designovaný komisař Hahn eh, také vyjádřil názor v přislyšení, že eh, ten výzkum eh, v úrovni excellence není vázen na žádné konkrétní místo, může být kdekoliv ve světě. Z hlediska regionální politiky to vidíme jinak. My chceme v určitých regionech si udržet určitá zařízení. Takže když se eh, bavíme o konkrétních synergiích, tak musíme eh, se bavit o tom, eh, jaký je náš celkový cíl a potom možná bude vhodné definovat určitá rozhraní a můžeme rozlišovat podporu výzkumu na excelentní úrovni a mezi regionální strategií, která chce decentralizovat. A myslím si, že potom půjde o inovace. Já jsem to pochopil tak, že eh, nejméně inovací a základních objevů a základních technologií eh, je, eh, tedy vzniká prostřednictvím nějakého centrálního plánování, ale naopak vznikají decentralizovaně tím, že někoho osvítí, tím, že někdo má nějaký vynikající nápad, někdo, kdo má kolikrát potom eh, eh, obrovský problém eh, mobilizovat mobilizovat zdroje. Podívejte se na konkurenci, co by způsob odhalování, jak o tom hovořil F. A. Hayek. Já si myslím, že společně s Lambertem van Nistelrojem můžeme mm, Eh, požadovat eh, i v oblasti regionální politiky prostor pro výzkum a vývoj. Je to každopádně eh, důležitý politický cíl. Thank you. I don't... Děkuji. Nevidím nikoho dalšího, takže prosím, Lambert. Děkuji. jsem velice rád. Těším se na tu nadcházející diskuzi. Všem, to, co tady eh, kolegové upozornili, to je skutečně jádrem té debaty. Ten rámec už máme, cíle, pravidla jsou jasná, ovšem otázkou je, zda to skutečně přináší ten pokrok, který si přejeme. Hospodářský, sociální, ekologický. A to všechno je k diskuzi. Možná, že máme z politického hlediska různé názory. Ale jsem velice rád, že to tu zaznívá. Za druhé, uvidíme, co se stane v ITRE. Teprve teď se začínáme bavit o obsahu. Rozhovory začínají, já informuji stínové zpravodaje, že to je poprvé, co takhle spolupracujeme dva výbory mezi sebou, čili já informuji stínové zpravodaje o pokroku. A 18. března proběhne na tomto výboru ta oficiální diskuze. A myslím, že můžeme investovat hodně do rozvoje na základě jakési excelence, na základě toho, že máme prostě po všude možně po světě inteligenci a my ji musíme soustředit v rámci procesu inovace a spolupráce. Máme zkušenosti jak spolupracovat, jak tomu dodat ten územní rozměr. A to musíme udělat. Jinak eh, pak eh, se ty výsledky těch investic minou účinkem. Protože pak máme skvělý výzkum, ale ty patenty se prodávají všude možně jinde ve světě, vyrábí se to jinde. Takže, jak říkám, zahrneme to ty dva výbory a ty informace rozešlu v létě. Uvidíme, jestli se to my jsme se rozhodli správně zapojit naše přátelé z ITRE tak hluboko do této diskuze. Nevím. Uvidíme. Ano. Myslím, že je, je dobré, že tady takto navazujeme přátelství napříč různými výbory. Nemáme na pořadu jednání nic dalšího. Jestli souhlasí koordinátoři, tak to uděláme písemně. Nebudeme mít zasedání koordinátorů. Naše další zasedání pod bodem různé nic nemáme. Leda, že by někdo chtěl něco spontánně nastolit. Takže další zasedání, krátké zasedání, půl dne 22. února ve 3. Děkuji, konec jednání.